Hello everyone. Good afternoon. Dobré odpoledne všem. Pokud jde o návrh pořadu jednání dnešní schůze, Vzhledem k tomu, jak dlouho předpokládáme konání eh, eh, hlasování zítra, tak výměna názorů s mladými občany, která byla původně naplánována na 11.30, tak začne již v 11, tedy dříve. A pokud nejsou žádné námitky, tak s touto změnou budeme považovat eh, pořad jednání za přijatý. Paní Godwin požádala, abychom posunuli uh, diskusi k acetamipiritu, to je uh, bod 8, protože řekla, že ne všichni, kteří podpředkládají předkládají námitky, mohou být přítomni později, ale to bohužel asi není možné, protože vždycky dáváme přednost stanoviskům a zprávám a těch máme několik a potom máme velmi eh, důležitého hosta, který je pozvaný na konkrétní hodinu a to se, ta prezentace se týká zprávy IPCC, takže námitky um, Eh, tady nejsou podmíněny tím, že tady musí všichni namítající být přítomní. Bývá to tak, že jich je několik, pouze několik. Takže i kdybychom to posunuli v pořadu jednání, tak by tady nebyli zástupci komise, eh, tudíž si myslím, že to není možné a říkám to jenom pro informaci, pro jinak zůstane ten bod na pořadu jednání tak, jak je. Pokud nejsou námitky, bude to takto platit. Zítra se eh, Evropský parlament společně s Evropskou komisí bude organizovat o konferenci na vysoké úrovni k výzkumu a inovacím s cílem Eh, s cílem zlepšovat život eh, Evropanů eh, úspěšné případy. Tato konference se bude konat zde v Bruselu v hemicyklu a bude se týkat pokroku v lékařství, čistější energetiky, engineeringu, výzkumných projektů a to těch, které jsou financovány Evropskou unii a hrají klíčovou roli v životě občanů. Konference bude příležitostí předvést výsledky, kterých bylo již dost obsaženo, ale je to také možnost vyměnit si nové informace a nové nápady, pokud jde o vývoj a výzkum. A to s občany eh, zainteresovanými eh, eh, aktéry, výzkumníky, akademiky. Budou přítomní pan předseda Tajany a komisař Moedas a témata, která se vztahují k našemu výboru, výboru o e, pro životní prostředí tato témata budou předmětem diskuse. Informace a registrace naleznete na webových stránkách EP. E a všichni jste tedy vítáni, abyste se účastnili. 20 jazyků máme dnes na dnešní schůzi tlumočeno a e, veškeré složky jsou dostupné elektronicky a zasedání probíhá na webu. E, doporučení z zasedání koordinátorů z 20. listopadu a pokud do konce schůze nebudou námitky, budeme tento záznam koordinátorů považovat za eh, přijatý, schválený. Pokud jde o poslední vývoj v meziinstitucionální institucionálních eh, jednáních k věci ehm, hnojiv, tak eh, mohu říci, že bylo dosaženo v úterý prozatímní, prozatímní eh, dohody mezi institucemi a hlavním otevřeným bodem byly limity kadmia, které se týkaly hnojiv a tady má náš výbor výlučnou kompetenci. Výsledkem tohoto dojednávání, dohodování bylo šed 60 mg kadmia na kilogram a tento limit bude eh, předmětem přeskumu po sedmi letech po vstupu eh, v platnost hlasovat se k této výlučné kompetenci našeho výboru bude eh, v lednu a gratuluji paní Daty, naši, naší zpravodajce, která Eh, pa, paní Gardin, naší zpravodajce, která eh, měla tuto zprávu na starosti. Eh, první rozpravu je zpráva pana Beleta provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Prosím, pane Belete, máte slovo. Mm, děkuji. Paní předsedající, dobré odpoledne vám všem. Ano, provádění přeshraniční eh, Směrnice o přeshraniční zdravotní péči, eh, to je tématem naší zprávy, zpráva, která analyzuje toto provádění a hovoří o nedostacích a navrhuje také doporučení k tomu, jak tyto nedostatky eh, odstranit. Na, na začátek bych zmínil to, že proběhlo hodně jednání s jednotlivými akty. ERY a to jsme také speciálně zmiňovali na konci naší zprávy a přizvali jsme také eh, hlasy eh, z různých oblastí na veřejná slyšení v Evropském parlamentu. Hlavním účelem této směrnice je vytvořit evropský rámec, který umožní přístup evropských občanů k zdravotní péči v zahraničí, tedy přeshraničně, a umožnit lepší spolupráci v této oblasti, čili v oblasti oblasti zdravotnictví a zdravotní péče. Chci připomenout, že je to právně složitá věc. Na jedné straně je směrnice, tato směrnice, a pak je tady z roku 2004 nařízení, které se týká koordinace zdravotních pojištění. A tyto dva předpisy jsou propojené a týkají se koordinace toho Eh, pojištění a dotýkají se také sociálního zabezpečení. Ještě se k tomu eh, vrátím. Pokud jde o provádění samotné směrnice, členo, členské státy měly pov, eh, povinnost transponovat tuto směrnici do roku 2013 a do současné doby tak učinili tedy všechny státy. To tedy proběhlo, to je v pořádku. Ale hlavním bodem to hlavním bodem naší zprávy ve vztahu k této směrnici je mobilita přeshraniční pacientů. A třeba, že ta mobilita eh, přeshraniční eh, pacientů je velmi nízká do současné doby. Jsou to, mm, je nízká zejména určitých skupin pacientů, zejména u, ty, kteři, u těch, kteří trpí vzácnými chorobami, ta, tam není tak nízká a také u pacientů, kteří jsou v přeshraničních oblastech, kde se může ukázat, že eh, ta péče za hranicemi je vlastně příští přístupnější, dostupnější. Takže u těchto dvou eh, skupin pacientů ta mobilita je je a tam tedy eh, probíhá přes hraniční eh, zdravotní péče v těchto příhraničních oblastech. Cílem směrnice je takovou přeshraniční péči umožnit a zajistit. Víme, a z také z našich jednání s Evropským fórem pacientů víme tedy jednotlivě, že existuje hodně legisla- eh, logistických a správních překážek a my se snažíme ve zprávě navrhovat cesty, jak tyto překážky odstranit. Nejdůležitější překážkou, kterou, které existují, je jednak systémy eh, proplácení eh, zdravotní péče, následného proplácení, a potom dále využívání předchozího eh, souhlasu, který je nutný a to je někdy pro zdrav, eh, zdravo, eh, pro pacienty matoucí a potom jsou tady správní požadavky, které jsou velmi zatěžující. A způsob úhrady u těch pacientů zda musí sami tedy hradit předem a je jim to tedy potom proplaceno, nebo to funguje jinak. A to vede právě k tomu té nejistotě a k těm e, zmatečnostem a následně je tedy pro pacienty obtížné se účastnit té přeshraniční péče. Abychom reagovali na tuto situaci a na ty obavy pacientů, je důležité pacienty řádně informovat. Díky této smarnici vznikla eh, síť národních kontaktních bodů pro tuto problematiku ve všech členských státu, státech, ale tato národní síť ty problémy nijak zatím neřeší nebo neřeší všechny. Aby směrnice uspěla, je naprosto zásadní, eh, aby fungovala, a to nejenom pro pacienty, ale také pro poskytovatele eh, služeb, tedy aby tady byla dostatečná informovanost i mezi zdravotníky, nejenom pacienty a ta informovanost zatím není. Chybí tedy znalost, chybí informace, chybí osvěta mezi Eh, pacienty. A no, pokud jde o správní a finanční omezení na jedné straně, ale také o možnosti, které tato směrnice eh, eh, nabízí. A tady se již opakuje, ale chceme tyto překážky odstranit. Hodně Mm, pacientů vůbec eh, neví, že existují ty národní kontaktní body, ta, ta NCP. A to je naším prvním úkolem o tomto informovat. Eh, ukazuje se tedy, že pokud pacienti nevědí, co mají dělat, pokud dochází k nějakým prodlevám, pokud je třeba podat stížnost, jaké jsou postupy, kde eh, tu stížnost podat, eh, trvání eh, tě, toho řízení a celého procesu a také velmi zásadní to proplácení uhrazené péče a předchozí jsou souhlas. To jsou všechno ty správní administrativní překážky, které chceme co nejdříve odstranit. Proto jsme se zaměřili na tyto konkrétní prvky, které jsem zmínil, tedy překážky a ne, nedostatek informovanosti, nedostatek znalostí mezi pacienty i zdravotníky a na to se té zprávě zaměřujeme. Důležitým aspektem této zprávy je e, e, existence e, sítí ERN, Evropské referenční sítě, což jsou sítě poskytovatelů zdravotnických zdravotnických služeb a to je důležité zejména pro pacienty s těmi vzácnými onemocněními. 6 až 8 evropských občanů má nějakou takovou nemoc a u, těch, u těchto e, nemocí je spolupráce poskytovatelů služeb v této oblasti velmi zásadní. 24 těchto evropských referenčních sítí již vzniklo a jejich cílem je řešit eh, zejména eh, tu problematiku eh, vzácných onemocnění, protože kde tady je ta spolupráce velmi důležitá, protože se jedná o velmi specializovanou péči a specializované znalosti. A u těch 24 sítí je asi 900 až 1000 specializovaných pracovišť dohromady ve třích, třech těch nemocnic v Evropské unii. Tady je důležité důležité, aby tyto evropské referenční sítě fungovaly efektivně a aby e, jejich spolupráce byla účinná, abychom je, e, aby byly využívány e, co nejúčinnějším způsobem. Ještě jedna poznámka na okraj v souvislosti s Brexitem. Tady je potřeba mít na paměti, že v souvislosti s těmi evropskými referenčními sítěmi, které se týkají specializované péče, že tady jsou britské nemocnice, je tady asi 40 eh, eh, britských nemocnic, které jsou součástí té sítě a my bychom chtěli, aby ta spolupráce a účast těchto nemocnic trvala i po Brexitu. Ještě bych kolegové a paní předsedkyně zmínil otázku e-health, tedy elektronické zdravotní péče. Toto téma eh, je předmětem zvláštní zprávy, nicméně je velmi úzce propojeno s, přeshraniční, s tou směrnicí o přeshraniční péči, protože e-health se stává, nabývá na důležitosti v, mm, Eh, průběžně a jde tady o interoperabilitu údajů dat pacientů přeshraničně a zároveň eh, zajištění bezpečnosti těchto dat a důvěry v tato eh, data, tak abychom mohli pokračovat v přeshraniční péči, abychom maximalizovali využití e-health v rámci EU, je potřeba a to je také cílem této směrnice, co nejlépe využívat tyto údaje předhraničně, ovšem při naprostém eh, zachování, eh, zachování eh, a ochrany těchto informací. Takže údaje a lékařské zprávy by měly být přeshraničně přenositelné, jakož i výzkum by měl být takto přeshraničně přenositelný a to v souvislosti s těmi vzácnými onemocněními. A v neposlední řadě chceme v té zprávě zmínit také aspekt, který jsem již naznačil, a to je regionální spolupráce v přeshraniční zdravotní péči pro ty, kteří bydlí v těch, žijí v těch příhraničních oblastech, protože hned za hranicí může být ta péče dostupnější eh, a může to být vhodnější z finančního i praktického hlediska, že ta eh, péče mm, je poskytnuta mm, přeshraničně, protože je to efektivnější, ale je to přesto eh, zdravotní péče v zahraničí třeba, že eh, se v těchto konkrétních situacích jeví logičtější než v tom domovském státě. A na závěr bych se vrátil k tomu, že máme tady směrnici na jedné straně, ale vedle toho je tady nařízení eh, z roku 2004 o koordinaci sociálního zabezpečení a to, že ta skutečnost, že tyto dva předpisy fungují eh, vedle sebe, tedy směrnice a nařízení, Eh, neříkám, že to přímo vede ke zmatečnosti, ale je to velmi složité nejenom pro eh, pacienty, ale i pro poskytovatele služeb zdravotních v závislosti na konkrétní eh, situaci pacienta a poskytovatele služby je efektivnější a jakési zřejmější aplikace eh, buď tedy směrnice a nebo nařízení a to je velmi složité. Takže to je požadavek na nás všechny a také na komisi, Eh, mám za to, že zástupci komise jsou zde přítomni, takže mm, eh, výzva pro nás všechny a komisi, eh, abychom lépe koordinovali tyto dva právní nástroje, aby to bylo pro pacienty a poskytovatele, poskytovatele služeb méně složité. To je jedna věc, kterou zde doporučujeme, ale jinak jsem otevřen všem připomínkám a návrhům kolegů, kteří mají zájem o tuto problematiku. Děkuji Děkuji panu Beletovi eh, za prezentaci a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, pan Volken. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych nejdříve Eh, poděkoval panu zpravodaji za podle mě velice vyjadři, vydařený návrh zprávy a zároveň mu chci říci, že se těším na naši spolupráci, neboť si troufám říci, že oba dva máme na mysli především zájmy evropských pacientům a že je to pro nás středobodem této legislativy. Máme oba dva eh, tentýž cíl, a totiž vylepšit přeshraniční zdravotní péči v Evropské unii a také zcela jasně zlepšit i systém úhrad a zúčtování s národními zdravotními pojišťovnami. Neboť eh, dlouho máme přeshraniční nástroje v této oblasti, ale přesto stále vidíme, že přeshraniční péče nefunguje tak, jak by měla. Nefunguje bezchybně. Rád bych uvedl, že mne skutečně ohromilo, že i když byla Eh, konec té lhůty pro, pro realizaci 2000, rok 2013 eh, bylo nutné zahájit 26 řízení o porušení povinnosti, aby se takto přesvědčili členské státy o tom, že chceme, aby naši unijní občané měli na našem vnitřním trhu mít právo využívat zdravotní péče i v jiném státě, než je jejich stát původu. Pak eh, se mi také nelíbí skutečnost, že málo občanů ví o tom, že je možné eh, se nechat ošetřit v jiné zemi a že je toto hrazeno. Eurobarometr dospěl k závěru, že pouze 20% občanů o tomto mají povědomí. Naším úkolem je, abychom toto číslo značným způsobem navýšily. Národní kontaktní místa, a to právě již jasně řekl pan Spravedaj, mají zásadní význam. Hrají důležitou roli, ale toto roli můžou hrát pouze v případě, kdy o nich občané budou vědět. A proto je celá zásadní, abychom tato kontaktní místa. Mnohem více zdůraznili, abychom poskytovali lidem mnohem více informací o tom a zahájili osvětové info, eh, odpovědající informační kampaně. Musíme zcela jasně a jednoduše poskytnout eh, občanům informaci o tom, co mohou přeshraničně využívat a co ne, a jak vypadají ty postupy při hrazení, které musíme také jasným způsobem zjednodušit. Pan zpravodaj o tom již hovořil, musíme se přizpůsobit digitálnímu věku, tedy e-health, elektronické zdravotnictví. A tam, kde máme odpovědící legislativu, tam bychom to měli využít k tomu, abychom využili ten obrovský potenciál nových technologií právě v oblasti zdravotnictví. Já pocházím z členské země, kde stále ještě není možné ukládat recepty na elektronické kartě, stále ještě vše jde prostřednictvím papírových receptů, takže zrovna u nás máme velkou potřebu se vyvinout dál. Dále vidím trochu problémy ve slučitelnosti mezi nařízením a směrnicí. Gunnar byl přesvědčen o tom, že je možné to vyřešit dobrým způsobem a proto se těším na spolupráci a ještě jednou děkuji. Thank you very much. Now... Děkuji, paní Rý paní Rýs. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se vrátila k tomu, co řekl předřečník. Já bych tady se opřela o jedno velice výmluvné číslo, jednoduché míšlo. Minulý týden, minulý rok jsme měli pouze 2300 žádostí o hrazení v různých členských státech, tedy uhrazení péče, která byla poskytnuta v jiném členském státě. A to je tedy číslo, které, když se podíváme i do minulých let, je velice konstantní. Komise to sledovala v posledních dvou, třech letech, takže je to 0,04 veškerých celkových úhrad za zdravotní péči v Evropské unii. Připomínám, že i Belet o tom už hovořil. Veškerá ta očekávání, které jsme měli, je my, mý kolegové, když jsme hlasovali o této směrnici o přeshraniční zdravotní péči, to bylo v lednu 2011. Tehdy jde, šlo zejména o tu svobodu pro každého, aby si mohl sám vybrat, kde tedy bude chtít se potrobit lékařské péči, protože um, je možné, že to že někdo se nachází v situaci, kdy prostě to nejbližší eh, zdravotní zařízení je na druhé straně hranice, nebo když že někdo potřebuje tak specifickou péči, že ji nemůže dostat v členském státě, ve kterém bydlí, a proto je vhodné, aby se odeptal do jiného členského státu. A tady je důležité, abychom takovýmto občanům poskytli jednoduchý postup, málo byrokracie a také dát možnost pacientovi se odvolat, pokud bude žádost odmítnuta. Pak je také důležité, aby si mohli pacienti vybírat eh, léky na recepty ve všech eh, zemích Evropské unie. Toto jsme tedy vše požadovali před osmi lety, nyní to hodnotíme. Eh, právní rámec tady je, je transponován, ale to číslo ta stále ještě vlastně vůbec neodpovídá tomu, proč jsme to celé zaváděli. A Ivo Bele to připomínat. Minulý týden jsme tady odhlasovali usnesení, které se obrací na komisi členské státy, kde chceme, aby udělali více pro eh, to, ten tu digitální transformaci. A tady se to samozřejmě týká elektronického zdravotnictví v našem případě. A my chceme vlastně, ten pacient byl v jádru všech těch našich obav a snah. Nyní tady máme tedy novou směrnici, takže máme naději, pak se tam hovoří o těch národních kontaktních místech, ale kdo je zná, kdo vůbec ví o tom, že nějaká takovéto kontaktní místo existuje pouze 10% Evropanů někdy slyšelo o takovémto um, kontaktním místě mluvit. Tady cituji Eurobarometr. Tedy je důležité, aby členské státy o tom informovali, aby dávali lidem informace, vysvětlovali lidem jejich práva jakožto pacientů, tak, aby to lidé chápali. Kolega Belek to řekl zcela jasně Samozřejmě to platí pro všechny bariéry, o kterých se hovořilo, také ta kritéria pro úhrady protože ty se nám liší mezi jednotlivými členskými státy. Takže opět otázka byrokracie. Dále situace tedy není zcela špatná. Tato směrnice samozřejmě eh, přivádí dobrá eh, vylepšení pro nemocné, Pomysleme zejména na to eh, úspěch těch evropských referenčních sítí. Tady se jedná odborníky na vzácné choroby, to je velice důležité i pro nás na výboru. Tak, aby si odborníci mohli sdělovat ty eh, lékařské vědomosti, aby ty lékařské vědomosti tedy cestovaly mezi jednotlivými státy a ne nutně ty pacienti. Pak eh, my tady dáváme vlastně lidem tři, celou novou soubor, celý nový soubor práv a nástrojů, které ovšem pacientům něčemu není, když o nich neví. Takže tady by bylo dobré to nějakým způsobem ještě doladit a zajistit informovanost pacientů. Děkuji vám. Thank you very much. Now, uh... Děkuji, pan Pericíny. Takže vy teď nechcete slovo, tak eh, tím jsme Ehm, vyčerpali stínové přítomné. Ještě někdo z členů? Mám dvě žádosti. Pan Peterle. Hey, thank you. Děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, jsem rád, že eh, zpravodaj věnuje velkou péči tomuto tématu, což uvítali především evropští pacienti v členských státech a chci vám poděkovat za velice komplexní přístup, kde si myslím, že všechny relevantní kategorie všech dotčených subjektů byly vzaty v potaz. Někteří z vás vědí, že já jsem eh, byl eh, eh, bývalým poradcem pacientů a já vím, jak to je, když lékař řekne, my vám již nemůžeme pomoci, a takže budete žít třeba 3-4 měsíce už jenom. A vím, znám z vlastní země, jaké jsou ty případy, kdy v podstatě mm, je možné prodloužit život o několik let, protože třeba ten pacient byl léčen úspěšně v jiné zemi. A toto je funkční Evropa. A vy víte, jak jsme vděční za každý den života navíc a víme, že eh, eh, počet pacientů s diagnózou, s touto diagnózou, s rakovinou roste. A mě tedy těší mobilita, která se zvyšuje, ale netěší mě, jak řekli Bobelet, že zatím ta mobilita není tak, jak by měla být. Tady nepotřebujeme již politické deklarace, ale lépe to zorganizovat, aby se péče zlepšila. Já nebudu opakovat to, co jsme slyšeli o právu na to být informován a tak dále. Já bych tady otevřel další otázku. Moje otázka. Mobilita pacientů přispěla k mobilitě eh, jaksi eh, lékařských vědomostí. Já si myslím, že tato mobilita by měla vést i k mobilitě know-how to znamená, že je třeba vytvářet sítě těch center, eh, zařízení a když máme tu referenční síť pro vzácné choroby a mm, protože třeba toto, eh, tento konkrétní problém nemohou řešit státy samostatně. To můžeme řešit pouze jako Evropská unie, která se spojí. A Především mě potěšila, potěšilo, že zpravodaj zmiňuje i ty hraniční oblasti. Já vím, že tam problémy jsou, protože když ta administrativa je příliš velká, tak potom lidé radši jdou spoustu kilometrů někam do jiného zařízení nechtějí jet, pardon, mnoho, mnoho desítek kilometrů do svého zařízení ve své zemi, ale radši jedou přes hranice. A takže třeba přiblížit tu zdravotní péči a zdravotnická zařízení občanům. Děkuji, paní Šariperek. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla velmi poděkovat Ivovi Beletovi. Toto téma jsme měli také možnost prodiskutovat se svazy pacientů, také s pacienty, tedy se svazy, které pocházejí z Nizozemska. Co se týče pacientů a zástupců nizozemského parlamentu a ministerstva, Všichni, všichni vlastně neustále říkali, že často lidé vůbec neví, že existuje možnost nechat se ošetřit na druhé straně hranice. Tady mě tedy napadlo, zda by euregiony nemohly učinit více. My jsme tedy první kroky již udělali, ale nyní je třeba se zamyslet, jaké další je třeba udělat. Poukazujeme na problémy, ale co pak? Druhá věc, lidé. Právě lidé, kteří trpí nějakou vzácnou chorobou nebo e, rakovinou, pokud eh, se podívám na signály, které přicházejí z farmaceutického průmyslu, to nám také se projevilo na konferenci, tak to jsou často akcionáři, kteří určují, kam poplynou ty peníze. Já se tady kladu otázku a tak to i nadnesu, nadnáším v sále, co můžeme udělat my v Evropském parlamentu. Neustále říkáme, že třeba by byly k dispozici léky, aby, byly, aby bylo postaráno o pacienty, ale co dělá farmaceutický průmysl? I toto je přeshraniční problematika. Ale my nakonec cítíme, že všude, kam se obrátíme, obrá- narážíme na jisté hranice. A minulý týden jsme se zabývali Evropským parlamentou i tematikou klíšťa. Toto je také přeshraniční téma. Pokud máte problém s klíštětem já. Sice nejsem ani zpravodajka, ani stínová zpravodajka, ale ráda bych na tuto problematiku poukázala. Například o Rumunsko, které budeme předsednictví, když eh, vemu v úvahu problematiku antibiotik a rezistenci. Některé země se tomu velmi vědomí, ale některé ještě ne. I toto je třeba zapojit do našich diskuzí a zejména dbát na konkrétní implementaci v členských zemích, jak se k tomu staví konkrétní státy. Nyní jsme již v předvolebním období a občané si před říkají, co tedy pro nás dělá Evropa, neboť takovéto témata je zajímavý. Já tady hledím směrem k Ivo Beletovi, ale přesně takovéto témata občany zajímavé. Blíže k občanům již být nemůžeme, tak to můžeme skutečně něco pro lidi udělat. A to nejenom pro mladé lidi, ale také pro starší generace, které mají často problémy právě v této oblasti. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Pokud někdo jiný nechce slovo, tak komise. Máme zde pana eh, ředitele, tak prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání na dnešní schůzi a chci mm, poděkovat panu Beletovi, zpravodaji a stinovým zpravodajům chci poděkovat za vynikající zprávu, kde tady jsme i si vyslechli celou řadu mm, témat eh, a takže jenom pár Bodu, Asi jak nejspíše víte, komise právě završila zprávu, mm, kterou mm, podle zprávy, eh, podle směř, směrnice eh, je to naše povinnost. My jsme ji vydali k 21. září a tato zpráva, jak i říkáte, tak eh, tam jsme zmínili toto. Za prvé, směrnice Mm, garantuje práva, přeshraniční práva pacientů, takže to bylo to, co především eh, nám leželo na srdci. Mm, a mm, takže i Evropský soudní dvůr již to potvrdil ve své judikatuře. A dále v podstatě ani ne, eh, od té doby nebylo třeba, aby soud řešil další kauzy, protože mobilita je zvyšujícím se trendem, ale jak jsme i slyšeli, není to zase tak dynamické. Přes hraniční mobilita mm, nemá moc velké eh, dopady, rozpočtové dopady a to je důležité, protože mm, my jsme během vyjednávání o této směrnici vedli o tom velká vyjednávání. A nakonec spolupracujeme s členskými státy na souladu, na compliance a také podporujeme různé ty eh, kampaně, osvětové kampaně u příslušných národních subjektů. Takže zde eh, potom je to i napojeno na směrnici o sociálním zabezpečení pro občany. Je pravda, že každý rok miliony Evropanů jezdí do jiných členských států na kratší či delší pobyty a v případě zdravotních potíží, tak eh, mají tam přístup ke zdravotní péči, to je zakotveno již právně a zároveň směrnice se zaměřuje na péči, zdravotní péči a tam eh, nemají tedy jasno pacienti, na co mají právo. A my se snažíme tedy hm, dělat osvětu, abychom přes kontaktní národní kontaktní body dostali tu informace k občanům. A komise také podnikla významnou práci, eh, to je ta eh, kontrola konformity, jak jsem řekla komise, hm, zahájila 26 řízení pro porušení smluvní povinnosti proti státům kvůli opožděné či nekompletní transpozici. A tato první fáze skončila a podstatě jsme uzavřeli všechny tyto případy. První fáze, tedy teď jsme ve druhé fázi, to je ta kontrola konformity, souladu, eh, zdali, jak tedy ta směrnice je implementována v národních řádech a systémech. Samozřejmě tato směrnice může být eh, transponována Eh, samozřejmě v souladu s mm, příslušnou legislativou daného členského státu, která upravuje práva pacientů a podobně. My se zaměřujeme teď na to, jak tato implementace mm, do, mm, no v podstatě eh, eh, zapadá do práv pacientů, do transparentnosti a podobně. Dále zaměřujeme se na problácení přeshraniční péče. Potom netransparentní eh, stanování cen a diskriminace v jiných státech. Za třetí, zaměřujeme se na eh, no, eh, to, mm, ty podmínky jako před, předchozí autorizace daných výkonů a potom se zaměřujeme tedy, tedy zaměřujeme se na tu povinnost, kdy musí předem existovat souhlas s tou péčí a jak potom je to propláceno. Řada států změnila svoji legislativu ku prospěchu, se, ku prospěchu pacientů a další mm, období komise bude mm-hmm, pracovat na nejlepší transpozici směrnice. Další je nedostatek eh, osvěty. Jak jsme i viděli, nedostatečná eh, eh, osvěta, to pořád platí, to tak je. A proto my jako komise pracujeme organizujeme třeba workshopy, to bylo v říjnu 2016, jsme se organizovali eh, workshop, eh, kdy jsme diskutovali s národními kontaktními místy, s národními organizacemi a o tom, jak lépe informovat lidi o jejich právech. Také i je to pro nás důležitý moment, tedy jak poskytnout tedy těm dotčeným subjektům informace o jejich právech a potom i jsme se zaměřili na kampaň, která je zaměřena tedy na mladé lidi. Jde o to informovat eh, lidi o eh, eh, tom, aby věděli, jak je to s přeshraniční péčí v EU. Takže mm, na tom spolupracujeme s národními kontaktními místy a pomáháme národním kontaktním místům zlepšit svoji efektivitu, pomáhat pacientům a splnit tedy povinnosti, aby mohli splnit povinnosti, proto s nimi konáme pravidelná setkání a snažíme se dohodnout na tzv. guiding principles a na těch praktikách, na těch postupech těch národních kontaktních bodů, což je zcela v souladu se směrnicí. Přeshraniční spolupráce. No, jak vidíme, to je důležitá oblast společného zájmu, a to především v okolních regionech. A to může být velice prospěšné. Také lépe chceme to pochopit a proto jsme zadali. Mm, zadali jsme studie, které byly zveřejněny v březnu, kdy mm, jsme udělali takovou kompilaci těch nejlepších příkladů a e, e, aby mohly tedy ty příslušné národní orgány se inspirovat, jak rozvíjet spolupráci. A o tom se bude diskutovat 4. E, prosince tohoto roku na konferenci. Název je mm, je tedy eh, spolupráce ve zdravotnictví v přeshraničních regionech, organizuje DG Zdraví a DG Regio. A poslední slovo o důležité spolup- nástrojích spolupráce, které máme, to je ta evropská síť Share Care, share care and Cure, to je slogan, tedy sdílejte, pečujte a lečte. A to je tedy eh, taková spolupráce mezi nemocnicemi, zástupci mm, tedy veřejného zdravotnického sektoru, kteří se sešli tady v Bruselu minulý týden a diskutovali Když eh, zpravodaj zmínil, tady ten počet těch různých sítí mm, mezi tedy specializovanými zařízeními a nemocnicemi také plánujeme, že rozšíříme počet eh, těch jedn, mm, zařízení, která eh, participují na těchto sítích. Nyní neplánujeme, že bychom rozšířovali počet těch sítí, protože si myslíme, že spíše třeba rozvíjet ty systémy, které již máme, aby to fungovalo řádně a aby plnili své cíle e-health, digitální elektronické zdravotnictví. Zde komise tlačí na transformaci zdravotnické péče v členských státech. Nedávno jsme zveřejnili sdělení na toto téma. Také pracujeme na síti e-health, která rozpracovává tuto směrnici a zde spolu s členskými státy se snažíme definovat standardy, guidelines a pro lepší výměnu zkušeností. A také třeba zmínit, že 22 členských států, které participovaly na eh, tomto projektu, tak si vyměnili spoustu dat. A doufejme, že i eh, elektronické recepty a jejich výměna mezi členskými státy to formálně začne již příští rok. Závěrem, skutečně je to důležitá součást naší práce v komisi. My se snažíme tedy ehm, především dostat informace k občanům, ale jak řekli i řečníci, samozřejmě ty znalosti, informace budou cestovat mezi státy, pokud se ehm, zapojí do těchto nástrojů jak pacienti, tak i zdravotníci. Děkuji. Um, Děkuji a poprosím pana Belotap o závěrečné vyjádření. Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem, kteří eh, vystoupili. Myslím si, že mohu shrnout tak, že řeknu, že jsme se shodli na tom, že je tady eh, velká, široká schoda, eh, kterou máme, pokud jde o priority, které chceme řešit. Nedostatek informovanosti, tady je naším úkolem navyšovat znalosti a informovanost nejenom v tom, jak fungují národní kontaktní body, ale eh, také vůbec v tom, že existují. Tuto eh, informovanost musíme navyšovat, jak říkala paní eh, Rýs, je to 10%, ale mělo by to být 90%. Každý Evropan by si měl být vědom svých práv v této oblasti, být si vědom toho, že je tedy to jedno kontaktní místo, kde se dá vyřešit řešit proplacení provedené péče, kde se dají řešit stížnosti eh, kvůli prodlevám a podobně. Eh, důležitost eh, digitalizace zdravotnictví. Eh, mm, paní Rýs odkazovala na usnesení, které jsme přijali a to je též provázáno tady s touto tematikou. Přeshraniční zdravotní péče nemůže fungovat bez evoluce elektronického zdravotnictví či revoluce. A pan Peterle hovořil o tom, že ambice by měla být eh, taková, nebo že mobilita pacientů by měla vycházet z mobility informací, nebo by měla s nimi souviset, to znamená eh, nutnost vyměňovat si eh, informace o, o pacientech důležitost příhraničních oblastí, o tom jsme hovořili Eh, o tom hovořil pan Peterle a také zástupce komise zmiňoval tu specifickou situaci, specifický potenciál eh, zdravotnictví, které toto má v těch příhraničních oblastech, zejména eh, v souvislosti s elektronickými recepty, které by měly také tam fungovat. Pan Volker hovořil o nedostatku eh, informovanosti a také mm, nejasnosti eh, při proplácení uhrazené, náhrad, eh, uhrazené péče. Pacienti, pokud nebudou mít jistotu a jasné informace o tom, jak budou věci vyřešeny finančně při té přeshraniční péči, tak nebudou toto využívat. Ani Schrar hovořila o tom, že je potřeba po přijetí této zprávy učinit následné kroky, protože ten problém či tyto problémy jsou širší než jenom to, co je tato úzká oblast. Antibiotika, dostupnost léků přeshraničně, to určitě takováto návaz, tak ty návazné kroky, jak jste říkala, by byly důležité se všemi těmi aspekty. A to s přihlednutím k tomu, že se blížíme k volbám, kdy, kde zdraví a zdravotnictví bude určitě tematikou zmiňovanou protože také tady nabízíme občanům, evropským občanům přidanou hodnotu díky takové eh, přeshraniční zdravotní eh, péči. Já myslím, že to, co Eh, říkal pan eh, zástupce komise Share, Care and Cure. To heslo, to by mělo být naším cílem přes, eh, přes informace cestou elektronického zdravotnictví k směrem k mobilitě pacientů, včetně mobility znalostí a informací. To by měl být náš cíl a já se velmi těším na dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. My se sejdeme po té lhutě na pozměňovací návrhy vztahy s stínovými zpravodaji, abychom dosáhli konečného výsledku. Děkuji. Děkuji Všem připomínám, že lhůta je pro pozměňovací návrhy 11 hodin 4. prosince. Hlasovat se bude v Envy 21. Eh, a 22. Eh, ledna. Dalším bodem na pořadu jednání je Eh, jsou nařízení, která modifikují společnou zemědělskou politiku a zpravodajem je pan eh, Dorfman. A toho zastoupí dnes paní eh, Gardíny. Máte slovo, prosím. Sí, grazie. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já musím omluvit kolegu Dorfmana, který se omlouvá, že se nemůže zúčastnit a požádá mě, abych stručně popsala návrh stanoviska. Zde jde o návrh eh, pro výbor Agri a, a týká se to návrhu nařízení, kterým se novelizuje společná organizace trhu se zemědělskými komoditami. Takže teď tomto okamžiku. Já vám přečtu to, co vám sděluje pan Dorfman. On se e, zaměřuje tady na to, co je v kompetenci výboru Envy. Takže zde máme tři body. Tři body. První bod, návrh komise ten opět zaváží, zavádí možnost e, e, tedy znovu eh, za, eh, moci eh, vysazovat nové hybridní odrůdy. Pokud jde o ty nové odrůdy mm, vinné révy, tak zde návrh podporuje komisi i v těch hybridech. A zde ta zpráva pana Dorfmana i omezuje používání starých odrůd, tedy devitis labruska. Takže dá možnost členským státům povolovat tyto odrůdy, ale pouze podle historických údajů. Takže eh, pokud jde tedy o zvyšování těch ploch, osázených ploch, takže zde on podporuje komisi, pokud jde o nové odrůdy, ale pokud jde o ty staré odrůdy, tak zde bude třeba nechat to na členských státech, aby měli možnost povolovat je, ale pouze podle historických referencí, to znamená zachovat to eh, v rámci těch rozměrů ploch, které již eh, existují nebo existovaly, byly osázené. Takže teď pokud jde o označování, eh, označování, labeling, tak kolega Dorfman ten hm, v souladu s eh, nařízením z roku 2011 chce, aby tento vinařský sektor, aby i oznámil energetickou hodnotu vinné révy její pěstování. Dále podporuje komisi za třetí, pokud jde o zavedení de, eh, nealkoholických eh, nebo částečně se sníženým obsahem alkoholu mm, a v podstatě s tím, že ale to budou vína, která nebudou mít geografické označování, je správné tedy povolit snižování obsahu alkoholu a mm, zde je tedy proti zvyšování obsahu alkoholu a mm, tato eh, mm, vína by mohla být příležitostí na nových trzích takže to jsou jo, hlavní tři body, takže abych to skrnula. Eh, samozřejmě kolega Dorfman je jinak k dispozici, pokud budete potřebovat něco tam ještě prohloubit a děkuji vám za příspěvky do diskuze. Thank you very much. No... Děkuji a nyní poprosím stěnové zpravodaje nebo jejich náhradníky za SAD pan Volken. Děkuji, paní předsedající, kolegové. Jak eh, eh, vzhledem k tomu, že pan Kaputu, který je eh, stínovým zpravodajem, budu přečtu za něj vyjádření, protože návrh komise je velmi rozsáhlý a týká, týká se společného trhu v zemědělských oblastech, ochrany zeměpisného původu u aromatizovaných vín a také v souvislosti s od, od, od odlehlými oblastmi a ostrovy. Naše eh, eh, pravomoc je omezená, takže pan Kaputo se zaměřuje pouze na otázky envy. Po označování pan Kaputo souhlasí s tím, že je třeba uvádět kalorie a také složky toho vína. Spotřebitelé mají právo vědět, kolik kalorií vypijí při vypití jedné skleničky eh, vína. Proto eh, eh, stínový zpravodaj chválí kroky, které pěstitele a výrobci vín eh, udělali v poslední době, to znamená ochota eh, uvádět ty kalorie a to musí doplnit komise. Kaputo, pan Kaputo se domnívá, že je potřeba vzít také v potaz do, ekonomický dopad na malé a střední eh, podniky toho, v tomto odvětví, které jsou páteří toho odvětví. Eh, vinaři by tedy měli mít možnost uvádět toto buď přímo na a nebo elektronicky pan Kaputo souhlasí s diskusí, pokud jde o hybridní vína s uváděním původu, ale nesouhlasí se zavedením těch šesti zakázaných odrůd, které jsou v současné době zakázány Otelo, Noir, Clinton, Isabel, Edjak a e, to je těch šest druhů, protože tyto odrůdy nemají Mm, organo. Eh, tyto odrůdy nemají nejsou eh, předmětem zájmu z organoleptického hlediska. Navíc tyto eh, odrůdy jsou zakázány od 30. let kvůli vysokému obsahu metanolu, který je nebezpečný pro spotřebitele a pan Kaputo eh, se domnívá, že je potřeba provést hlubší vědecké studie. Dopady tohoto návrhu na odvětví nesouhlasí, pan, eh, nesou, pan Kaputo nesouhlasí se, se změnou ve věci označování eh, eh, v oblasti PDO, kde hraje určitou úlohu lidský faktor a kde smlouvy VTO řeší otázku do, do, intelektuálního vlastnictví. Na rozdíl od pana zpravodaje, pana Dorfmana, pan Kaputo má za to, že dealkoholizované víno nemůže mít podléhat stejnému režimu jako víno, protože neodpovídá definici v příloze 7 nařízení o společné organizaci trhu. O, o, Obsah alkoholu je nahražen eh, aromatickými eh, látkami a národní podpůrné programy jsou určeny zemědělským produktům, nikoli produktům úprůmyslově vyráběným. A eh, to by bylo v souladu s transparentností a nemělo by to vést k nedorozumění. Chce se také zaměřit na otázky životního prostředí v oblasti vína, zejména v souvislosti části se reziduji, v jinými reziduji eh, je možno takové finance na eh, nakládání s reziduji řešit pouze přes společnou organizaci trhu. Eh, otázka kompostování, metanizace, to jsou procesy, které jsou pozitivní pro životní prostředí, například energie z té metanizace může být použitá a vlastně vkládána do sítě určitě a pan Kaputo bude předkládat k tomuto pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji paní Jatemaky. Děkuji za slovo. Chci říci, že jsem dosti spokojena s návrhem komise. Způsob, kterým k tomu komise eh, přistupuje, je, mm, se dá takto podpořit a Tudíž bych chtěl, a chtěla bych také poděkovat panu zpravodaji, který volá pro, po lepším, dure, mm, obsažnějším eh, označování výrobku, zejména pokud jde o jeho ener, eh, energetický obsah. Zda tedy na vinětě nebo někde jinde, ale politický záměr lepší informování, označování je jasný. A dále k tomu označování Chápu eh, eh, citlivost otázky označování a vinět, ale zároveň se domnívám, že je potřeba, abychom byli eh, flexibilní, pokud jde a pokud jde o změny klimatické, přizpůsobit se vinařům a umožnit ty různé odrůdy. Eh, třeba, že tady pan zpravodaj není, chtěla bych od něj vědět a zdůvodnit, proč chce omezit ty eh, odrůdy. Eh, není mi to z toho vysvětlení zcela jasné, tomu, to, to, tomu vysvětlení zcela nerozumím. Děkuji. Dě, děkuji, pan Heusling. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že máme to dočinění s asi tím nejméně spektakulárním, jsou nejméně spektakulární oblasti reformy SZB, ale budeme se asi muset bavit i o jiných oblastech reformy SZB, ty budou ještě zajímavější, nebo tam jde o exologii, tedy o společné, o eh, společnou organizaci trhu, podporuji komisi, co se týče pozměnutých návrhů pana Dorfmana, tady je otázka, proč bychom se měli zaměřit pouze na jednu odrůdu těch starých odrůd a při, eh, dovolit ji schválit, já si myslím, že by tam eh, mohli E, být i jiné odrůdy, které bychom mohli schválit, ale to je, tady ponechám na naší úvaze. A Erik Andrie ve výboru pro zemědělství již říká, že je důležité, abychom se k dealkoholizovanému výmu stavěli tím způsobem. Ale třeba ale si ještě intenzivně prodiskutovat. Co se týče označování, ano, více předpisů jistě, to je dobrá věc, více etiket, více označení, ano, ale je třeba se tedy ještě podívat na to, jakým způsobem přesně, aby to nebylo příliš nepřehledné. Ale ještě jedna věc, to bychom, měli, to bychom my rádi nadnesli jako bod diskuzi u společné organizace trhu, a to je trh s mlékem. Proč tady hovoříme pouze o vínu? Víno je ještě zajímavé téma a v některých regionech velmi kontroverzní téma, ale jedno téma tam vůbec nejmenujeme, a to je mléko, kdy evropští producenti mléka mohou eh, se spojit pouze ve 3%. Kdybychom posílili, nebo chtěli posílit producenty mléka v konkurenci, tak bychom museli zvážit i jiné limity, aby mlékaři, ti producenti mléka mohli vytvořit eh, tržní sílu, kde by se mohli lépe prosazovat vůči mlékárnám, což momentálně nemohou. Takže v tomto duchu my předložíme odpovídající pozměňovací návrhy z mé strany. Je to vše. A děkuji vám, předsedkyně, děkuji. Ještě někdo další by se rád vyjádřil z přítomných poslanců. Pokud tomu tak není, tak poprosím pana Seru, zástupce komise, prosím. Máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu zpravodaji za vyjádření se k tématice, k tomu pozměňujícímu nařízení, kterým vlastně se mění nařízení o společné organizaci trhu, ale také další nařízení. Já se omezím na eh, vyjádření se pouze k těm věcem, které zmiňuje pan zpravodaj a ty se týkají vlastně jenom to je oblasti vína eh, v rámci tohoto nařízení. Pan zpravodaj zpravodaj je velmi obezřetný, opatrný, pokud jde o návrh komise a pokračování některých eh, zákazů při klasifikaci některých odrůd a zejména k eh, odrůdě Vitis labruska tam má méně ambicioznější přístup než komisi, třeba že ostatní eh, ty zakázané odrůdy, tam se s komisí stotožňuje. Komise je přesvědčena, že dlouho eh, doba omezující politika k odrůdám, jiným než vitris vinifera ne, nemá jenom uh, odůvodnění v životním prostředí, zdravotnictví či ekonomice. To bylo zmiňováno již dnes. dnes. Uh, máme vědecké důkazy, že, které ukazují, že tyto obavy, včetně obav zdravotních, které byly po desetiletí základem těchto zákazů, že tyto e, důkazy nejsou. Důkazy naopak smě, e, směřují k podpoře eh, odolnějších odrůd na životní prostředí, které jsou, tyto odrůdy jsou o 80% odolnější proti Mm, mm, mm, škůdcům. A zpravodaj společně s komisí má za to, že dealkoholizované a částečně dealkoholizované víno může mít stejný režim jako víno. Eh, komise si eh, myslí, že se domnívá, že ten návrh, který má, je přizpůsoben dnešnímu, ale hlavně budoucímu vinnému trhu, který bude konkurenčnější a globalizovanější a evropští politici by měli evropským vinařům nabídnout všechny možnosti možné nástroje k tomu, aby zůstali konkurence schopno, schopní, ale to při ochraně spotřebitelů a řádném označování zejména nových kategorií produktů. Eh, pan zpravodaj se pokouší řešit také velmi citlivou otázku označování, zejména složek vína a e, energetického obsahu, ale mm, k tomu se vyjadřuje, ale k těm složkám, ingrediencím tolik ne. V červnu 2018 komise návrh, přišla se svým návrhem, ale ten toto neobsahuje. Mm, a to ne proto, že by komise si myslela, že to není důležité uvádět ty složky, ty ingredience, ale je to proto, že v době, kdy přijala komise svůj návrh, probíhal paralelně proces, který eh, vyplýval eh, z zprávy komise, která se týkala eh, povinného označování a v souvislosti s eh, návrhem semura, sem, samoregulačním eh, odvětví alkoholických výrobků a to komise stále vyhodnocuje. Eh, vinaři chtějí mít zvláštní pravidla, odvětvová pravidla pouze pro víno a komise vítá tu odvahu, kterou vinaři ukázali v této uh, Eh, oblasti vzhledem k tomu, že po mnoho let odolávali tlaku na lepší označování, takže eh, komisi zajímá každý odvětvový návrh, který by vedl k eh, debatě v Evropském parlamentu nebo v Radě ale bez závislosti na právní nástroj je důležité obecně dosáhnout dvou cílů. Jednak zajistit vysokou ochranu spotřebitelů na jedné straně, ale za druhé, na druhé straně zajistit řádné fungování eh, společného trhu. Děkuji. Paní eh, Katýne, vy si chcete vyjádřit k této zprávě? No, eh, děkuji. Já přirozeně velice vítám, že dnes můžeme v tomto kruhu o tomto tématu diskutovat. Děkuji kolegovi Dorfmanovi. V budoucnu budeme samozřejmě nadále na této věci spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji všem, kteří se účastnili eh, debaty 29. listopadu 11. je 11 hodin jsou pozměňovací návrhy a 29. ledna hlasování. Now, dear colleagues, it's a pleasure to have uh, with us Professor Hans Portner. Děkuji, mám tu čest mít profesora Hunter Partnera, který nám představí speciální zprávu IPCC o globálním oteplení o 0,1 Máme zde spolu předsedu pracovní skupiny 2.1 IPCC. Tato skupina se zaměřen na rizika dopady klimatických změn, a také nachází zranitelné eh, body v socioekonomických a přírodních systémech a jejich zranitelnost vůči klimatické změně a také způsoby, jakým, eh, také způsoby, kterými se lidé mohou přizpůsobit globálnímu oteplování. Profesor Pertner má eh, zkušenosti s aktivitami IPCC, protože byl hlavním autorem páté hodnotící zprávy, která byla dokončena v roce 2014 a byla vlastně základem vyjednávání pařížské smlouvy COP21. Podle pařížské smlouvy, která byla přijata v prosinci 2015, 197 zemí se zavázalo, že se pokusí zastavit na růstání průměrné teploty pod 2 stupně na předindustriální úrovni, ve srovnání s předindustriální úrovní a pokusí se dokonce to snížit snížit na 1,5, Sou, 1,5 stupně. součástí tohoto rozhodnutí byla výzva eh, panelu IPCC, aby připravil zvláštní zprávu v roce 2018, která by se týkala dopadu globálního oteplování ve výšce 1,5 stupně a která by se týkala vývoje globální, globálních skleníkových plynů. Zpráva byla skutečně předložena v říjnu 2018 a je základem dialogu s Talanoa. A já tímto dávám slovo panu profesorovi a prosím o jeho prezentaci. Děkuji a děkuji za příležitost pohovořit eh, zde na tomto, eh, na půdě tohoto výboru ehm, o otázce oteplování ve výši 1,5 stupně. Budu hovořit o dopadech, kterým se můžeme vyhnout, pokud to oteplování bude pouze na 1,5 stupně, ne 2 stupně, protože Tyto dopady vlastně jsou naším hlavním motivem, pokud jde o zmírňování a adaptaci. Tato zvláštní zpráva eh, vychází z původních indikací, které hovořily o těch dvou stupních a srovnává to s těmi 1,5 stupni s otázkou, zda můžeme ty dva do, dvojí dopady porovnat. A to bylo velmi užitečný proces, protože se nám vlastně daří nahlížet na tu klimatickou změnu z úhlu a z této perspektivy. I když tedy eh, dopady eh, globálního oteplování 1,5 stupně budou také výrazné, můžeme říci, že mají určité, že jsou tyto dopady menší. Eh, do roku 2100 bude bude zvyšování se mořské hladiny kolem 10 cm nižší, kdyby, než kdyby to byly dva eh, stupně. Tady těch 10 cm je podstatný eh, rozdíl. Na zvyšování se hladiny moří se předpokládá, že bude pokračovat nadále po roce 2100. Eh, to se v vědecké literatuře každoměsíčně objevuje. Hmm, bude také menší počet lidí vystaven těmto rizikům zvyšující se hladiny. O 10 milionů eh, lidí se eh, to, těchto lidí bude dotčena do eh, roku 2100 a také pobřežní ekosystémy nebudou tolik dotčeny. Další oblasti, které jsou také dotčeny tímto srovnáním 1,5 versus 2 stupně. Jednak při tom 2,5 stupně bude nižší dopad na biodiverzitu a druhy živočišné, dále také nižší eh, snížení výnosů například u rýže, kukuřice a dalších obilovin a také nedostatek vody bude, nebude tak výrazný o 50%, dotkne se o 50% méně menšího počtu populace než u ekosystému. Když se podíváme na otázku eh, eh, biodiverzity, biodiverzity, já tady vycházím ze eh, studií o mořích, kde se lépe dozvídáme o těchto dopadech. Tady je roz, porovnání rozdílu dvou stupňů a čtyř stupňů a ty šedé oblasti, které vidíte v oblasti těch dvou a čtyř stupňů, ty šedé eh, oblasti eh, ukazují, že ztráta biodiverzita je zejména v nízkých, nadmo- nízkých nadmorských eh, výškách, výškách, třeba u korálových útesů. Není to jenom u Eh, není to jenom ovšem u eh, těchto nízkých eh, nadmorských výšek, ale je také větší rychlost v oblasti arktických Arktidy. Když budeme nadále pokračovat s tímto srovnáním, tak vidíme, že tady je mm, menší riziko, přitom 1,5 stupně je tady menší riziko pro rybáře a zajištění živobytí a e, několik stovek milionů méně lidí bude do roku 2050 poškozován klimatickými změnami. Zase tedy rozdíl mezi 1,5 a 2 stupni bude znamenat daleko menší e, sociální e, dopady, tak jak to předpovídají v studie OSN. Nicméně i při tom 1,5 stupni ve srovnání dvou stupňů je tady vysoké riziko, že oblast Arktidy, suché oblasti, malé ostravy, ostrovy a méně rozvinuté země budou hodně dotčeny. A to jsou ta nejzranitelnější místa, kde žijí tedy lidé nejzranitelnější. Je tady na druhé straně níž vyšší riziko pro poškození zdraví, živobytí, bezpečnosti potravin, dodávek vody, eh, bezpečnosti lidí a ekonomickém růstu. Za přitom 1,5 stupni také máme větší variabilitu možností adaptace mm, než ve srovnání s těmi dvěma stupni. My při studii těch dopadů zdůrazňujeme tyto dopady v souvislosti nebo vy, vyčíslujeme je mírou rizika a to riziko je naznačeno barevně. E, tady napravo vidíte, jaké je to riziko barevně označené, velmi malé, ne, nepatrné, mírné, vysoké a pak to fialové velmi uh, vysoké. A v každé té kategorii rizika je je e, konkrétní e, narrativ vedle, který vysvětluje, co to riziko konkrétně znamená. Tady eh, vidíme integrovaná odvětví, která představují eh, největší obavy, které byly řešeny v těch eh, předchozích studiích, ale ta rizika byla zvýšena na základě nových studiích. Jednak jsou to jedno jedinečné a ohrožené systémy, kam patří um, ledovce Severního oceánu a, kora, a mm, korálové útesy a tady je zase rozdíl mezi tím 1,5 stupněm a dvěma stupni a vidíme, že u 1,5 máme už vysoké eh, eh, riziko, ale u dvou stupní to riziko, u, stupni, u dvou stupňů to bude riziko velmi vysoké. Pak je tady otázka eh, extrémních meteorologických úkazů. Víme, jaká škody mohou napůsobit ty to extrémní bouře, eh, záplavy a další meteorologické úkazy a ty je třeba nadále více zvažovat brát v potaz. Potom jsou tady jednotlivé úkazy ve velkém rozsahu. To je eh, například eh, rozstávání těch, eh, eh, sever, těch eh, pevninských ledovců, které rozstávají větším tempem při té vyšší teplotě. Mm, dalším příkladem je právě dopad na arktické ledovce, rozrovnání 1,5 stupně a 2 stupně. Při 1,5 se některý ten, ten um, ty ledovce nebo pevninské eh, ledovce zachovají. U těch dvou stupňů je ta pravděpodobnost mnohem menší. To má dopad na ekosystémy a také na eh, jednotlivé žič, živočišné druhy, ale ovlivňuje to i nás na severní eh, polokouli, protože teplejší a arktické arktické Ská oblast má dopady na klimatickou eh, regulaci. To vede k těm extrémům v létě a v zimě, protože dochází eh, k eh, zvětšování teplotních rozdílů. Podíváme-li se na některé konkrétnější rizik, některá ko, eh, konkrétnější rizika, tak vidíme ubývání korálových útesů v důsledku klimatických změn v, v kombinaci s jinými stresory a podle barvy vidíme, že je to již vysoké eh, riziko. Eh, přicházíme o velké oblasti těchto útesů 70 až 90 90 těchto útesů eh, eh, za, eh, zmizí i při té teplotě jenom 1,5 stupně. A přijdeme také o služby, které vlastně tyto korálové útesy poskytují rybářům. Třeba, že nedojde k její uh, úplnému zániku uh, jejich důležitost klesá. Potom zase e, arktická oblast, kde je také vysoké riziko z vysokého na velmi vysoké, od té 1,5 do 2 stupňů. Potom e, e, záplavy v přímo, při, pobřežních oblastech a další Uh, úmrtnost a nemocnost v související, uh, související s vysokými vedry, kterou pozorujeme u populace po celém světě a Evropy se to též uh, dotýká, ale ta úmrtnost se netýká pouze lidí, kde se tedy riziko zvyšuje z jakéhosi průměrného k vysokému, ale týká se to také jiných savců, takže i i e, e, dobytek a další chované na, e, na domácí zvířata mohou být tímto dotčena. Při 1,5 stupni rozhodně těch ztrát a škod je méně. Eh, další takový ilustrativní eh, příklad, jak vypadá, vypadají ty korálové útesy v teplejších eh, vodách u, u různých těch tras, stresorů. Tady vidíme zdravý útes nalevo, který eh, je charakterizovaný eh, mořskými řasami, které eh, produkují energii. V centrální části se mm, při vysoké teplotě vody již ty řasy mizí a pokud bude ta, pokud je období teplé vody krátké, tak se ty řasy ve vrátí, ale pokud dojde k dlouhému období teplé vody, tak ten útes eh, zahyne a eh, stane se určitou podmořskou eh, pouští a není možná jeho obnova. Toto nás čeká, toto je před námi a je potřeba přemýšlet o minimalizaci těchto škod, co největší minimalizaci. Když se podíváte z vesmíru, tady to je záběr z roku 2016, eh, tady se hovoří o té 90% ztrátě útesů a to jsou fotografie australských korálových útesů eh, lesů a e, při, i při tom, e, při tom e, ohřívání o 1,5 stupně skutečně zmizí, nebo 90% jich zmizí. Ta zpráva naznačuje i určitá řešení cesty vývoj do budoucnosti při tom, kdybychom se eh, drželi těch 1,5 stupně bez velkých překročení. Eh, nejambicioznější scénář je nalevo nahoře, nejméně ambiciozní je P4. A vidíte velké rozdíly mezi těmi scénáři. U těch P1, eh, P2 není žádná žlud, skoro žádná žlud ta eh, oblast. U těch druhých dvou musíme kombinovat bioenergii s zachycováním uhlíku a jeho skladováním. Eh, to je ten zkrátka BEX ten BEX ovšem představuje rizika pro ekosystém, biodiverzitu a bezpečnost eh, potravin, protože je v konkurenci se zemědělstvím, výrobou potravin, protože čím méně ambicioznější budeme v oblasti snižování emisí, tím více závisíme na technologiích, je jako eh, BEX. Eh, a odvětví a folu, tedy zemědělství, lesnictví, zemědělství a další využití půdy by nám stačilo, pokud budeme se držet toho navýšení teploty o 1,5. Čili ten rozdíl v tom, eh, té aplikaci technologií BEX je klíčový. Čím více budeme eh, váhat, tím více budeme muset na BEX spoléhat. Snižování emisí minimalizuje eh, nutnost právě technologií BECS, to znamená odstraňování ukládání uhlíku a vedle toho má to dobré dopady na lidské eh, zdrojí, na lidské zdraví, na E, e, e, na obnovování ekosystému, konzervaci biodiverzity, snižování konkurence ve vztahu k půdě a další pozitivní vývoj. Vedle toho bychom v tomto udržit těch bychom měli mít v potaz takzvaná SDG, udržitelné rozvojové cíle OSN při tom 1,5 stupňovém navýšení. To um, jak si eh, těmto eh, cílům napomáhá. Tady je detailní analýza těchto eh, udržitelných cílů ve souvislosti s těmi 1,5 stupněm a ta modrá barva naznačuje možné synergie synergie, synergie a vidíte, že tady je velmi silný eh, přínos, pokud se budeme držet toho čísla 1,5 na místo dvou stupní. A je tady relativně málo kompromisů, které budeme muset učinit. Eh, nicméně to, eh, a je to bylo již jasné z té prezentace, pokud se, pokud se budeme držet toho jednoho a půl stupně, není to všeobjímající řešení. Je to řešení, které se stále zdá realistické, ale vedle toho jsou tady eh, eh, některé spouštěče, některé boty, body zvratu, eh, které je třeba mít na paměti. Zatím ještě nevíme příliš o zranitelnosti pevnických ledo, ledovců v arktické oblasti oblasti. O těch se teprve na, dozvídáme z nedávných výzkumů, ale momentálně to vypadá, že by tady skutečně mohl být ten zlom mezi těmi 1,5 a 2 stupni, který je zlomem, který by skutečně vedl k mnohem větším naru, eh, zvyšování se hladin eh, vod až do 12 eh, metrů, pokud se budeme docházet k tomuto otevření oteplování a je to, ta situace je riziková i při 1,5 stupňu. Eh, zjištění z doby paleolitu před 125 tisíci eh, lety došlo také k eh, takovému to oteplování a to bylo mm, tam došlo též k zvýšení těch eh, úrovní mořské hladiny o 5 až 9 eh, metrů. A eh, mm, ty objemy 400 ppm CO2 v atmosféře, které se eh, prokazují za poslední eh, léta, to bylo před třema, třemi až pěti miliony let a i v té době došlo o eh, nárůst o 7 metrů té hladiny moří. Pokud jde o Eh, nahromadění toho ledu, který máme na obou polech, toho je dostatek na to, aby úroveň moří vzrostla až o 70 metrů, ale tím bychom si neměli zahrávat. Skutečně je tady pocit, velmi silný pocit eh, naléha naléhavosti, je tady, naléhavosti, je tady ale však určitá politická para, eh, paralýza, eh, nezájem společností a eh, neochota jednat. Na základě našich zpráv a jejich možných řešení můžeme eh, říci, že podle zákonů chemie a fyziky je stále možné udržet oteplování na 1,5 stupně. Ano, máme technologie, které nám umožní zmírnit a adaptovat se Eh, těmto eh, změnám při eh, oteplení o 1,5 stupně. Ano, máme tyto technologie, nicméně technologický pokrok je v této oblasti stále Eh, nutný a žádoucí. Je potřeba přesměrovat finanční toky, například zastavit dotace do fosilních paliv. A to je také reálné a není důvod tak nečinit. Ale kde je největší eh, překážka, je dosti informovaná politika, která by vedla ke transformaci společnosti. Tady nemůžeme říci ano, tady můžeme říci pouze možná. To je právě právě to nejužší, nejproblematičtější eh, místo. Jak se tedy dostat k tomu cíli? Omezit oteplování na 1,5 stupně a e, emise CO2 se, by se musely zastavit za, v následujících deseti letech do roku 2030 e, v porovnání s rokem 2010 by mohly, museli e, klesnout o 45% ve srovnání s 20% u dvou stupňů. Nulové hodnoty by bylo nutno dosáhnout do roku 2050 ve srovnání s rokem 2075 u dvou stupňů a snížení eh, emisí ne CO2, jako je metan, to eh, může přinést bezprostřední prospěch zdraví eh, lidstva klíčová sdělení. Klimatická změna dopadá na lidi, ekosystémy a živobytí po celém světě. Omezení eh, oteplování na 1,5 stupně není nemožné, ale vyžaduje rychlou, dalekosáhlou a bezprecedentní změnu ve všech eh, oblastech společnosti, včetně lidského chování. Oteplování na 1,5 stup, o 1,5 stupně má jasné přínosy a může jít ruku v ruce s dosahováním dalších cílů, zejména cílů udržitelného eh, rozvoje. Čili ten rozdíl půl stupně je důležitý, každý rok je důležitý a každá volba, kterou učiníme, je důležitá. Thank you very much. Děkuji. Thank you very much for your presentation, professor. It is... Eh, Děkuji, pane profesore, skutečně velice informativní prezentace. Kolegové, nyní máte prostor otázky, poznámky a podle principu catch the eye, takže jenom zvedne, zvedejte ruce. Jako první pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také panu profesorovi Partnerovi. Jedna poznámka a pak bych měla také jednu otázku. Vy jste nám ukázal vaše slajdy a na tom jednom slajdu politikové strkali hlavu do písku prosil bych vám, abyste k tomu přistupoval poněkud diferencovanějším způsobem. Samozřejmě Donald Trump činový prezident Brazílie, ty negují klimatické změny a zcela to spochybňují. I Paříž zcela spochybňují. Ale prosím, ne vyprávějte to těm, kteří tady sedí před vámi, nebo já jsem hrdý na to, že před několika měsíci to ten bývalý šéf hlavní poradce prezidenta porady na ochranu klimatu, nám jste řekl, že bez Evropské unie by pařížská dohoda nebyla. A proto je vždy špatné, pokud někdo, nezávisle na tom, z jakého regionu oni pochází, v jaké funkci jsou, hází do jednoho pytle. A v tomto konkrétním případě je to zcela špatné. Takže vás prosím, na příště k tomu přistupujte poněkud diferencovanějším způsobem. A druhá věc, rád bych něco řekl k vašim závěrečným slovům. Já si myslím, že tady panuje nebezpečí, zejména s ohledem na Trumpa a prezidenta eh, Brazílie Bostinara, ten je ještě horší než Trump, je, myslím, obtížné říci lidem a zprostředkovat lidem, že my jakožto obyvatelstvo země můžeme prostě zrealizovat to úsilí, které potřebujeme pro to, abychom dosáhli 1,5 stupně. Jak byste říkal, každá desetina stupně pomáhá. A to říkal i váš předseda. A pro nás není možné, nebo máme problém, protože potom lidé či státy říkají, no to nemá smysl, tady máme USA a Brazílii, kteří nedělají nic a my bychom potřebovali nějaké argumenty, nebo pomocí kterých bychom mohli vysvětlit, proč je naprosto navzory všemu důležité, abychom jako Evropa něco dělali. A možná vy byste mi mohl poskytnout vhodné argumenty. Děkuji vám. Pan Hausling. Ja, vielen Dank für Ihren Děkuji za vaši přednášku. Je to velice skličující, když to tady vidíme. Musím říct, že pan brazilský prezident Tady máme celé tisíce kilometrů pralesa, které se odlesňují a to má také svůj dopad. jste tady hovořil právě o důležitosti eh, pralesů a lesů na zmírňování změny klimatu. Jenomže my spíše jsme účastníky toho, že odlesňování pokračuje čím dál tím rychleji. Je to globální trend, netýká se to pouze Brazílie. I na severu mizí lesy. A já bych tady měla otázku, ke speciální roli zemědělství. Vy ve vašem eh, scénáři přikládáte zemědělství velice specifický význam. Co mě diví, že tam stále ještě hovoříte o biopalivech, neboť biopaliva, musím to říct si opatrně, Tady je to přinejmenším sporné, zda mají vůbec dopad eh, na snižování CO2. V nejlepším případě jsou neutrální, ale je také možné, že spíš zatěžují životní prostředí s ohledem na CO2. Já se vás tedy ptám, jak to tedy má fungovat, když vaše scénáře říkají, že bez technických opatření to fungovat nebude. Jak to tedy má fungovat? Nebo ti to v sobě má jistá rizika. A další konkrétní otázka. Je vůbec možné dosáhnout těchto cílů pomocí současných eh, forem zemědělství? Já si myslím, že například i emise mm, eh, různých jiných plynů jsou podceňovány a také výroba masa to také bude pravděpodobně problém. Ne kvůli těm kravám, ale proto, protože proto, abychom vyráběli maso, spotřebováváme příliš mnoho zdrojů, například obilí. Takže jak k tomu přistoupit? Vidíte tam nějaké konkrétní šance? Nyní k panu Lízemu. Já samozřejmě také nejsem toho názoru, že my jako evropští politice, politikové bychom obzvláště si měli připadat to osloveni, ale na druhou stranu v Německu nedosažujeme vůbec ani těch minimálních cílů, takže já si myslím, že my také odpovědnost neseme. Ano, můžeme říct, že jsou horší politici než evropští politici, ale evropští politici nesou stejnou odpovědnost, takže to já takhle plně chápu. Jakoby, děkuji vám. Děkuji, paní Guteland. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu profesorovi za velice zajímavou prezentaci a za tu zprávu. Také já myslím, že to je nejdůležitější zpráva, kterou jsme tento rok dostali a je velice eh, dobře načasovaná vzhledem k Katovicím a dostaneme určitě od vás veškeré nezbytné informace. Mně napadají dvě věci. Jednak ta vaše zpráva a potom eh, eh, případ eh, švédské ženy, která držela hladovku před švédským parlamentem, protože apelovala na politiky tak, aby dělali více pro klima a Eh, eh, takže mm, ona eh, jenom chtěla více informací, abychom mohli jednat a teď ty informace máme. Takže mm, já bych měla nicméně některé otázky, mm, co je ještě potřebné. Jednak, co si myslíte, že EU a zbytek světa by měli udělat, aby došlo ke snižování emisí abychom dosáhli toho procenta, protože 40% to je cíl do roku 2030 a my v parlamentu si myslíme, že by to mělo být 55% dokonce a já si kladu otázku, zdali můžete to trochu rozvést. Potom mám také otázku, vy jste hovořil o živočišných druzích. A já se ptám, zdali také můžete říci, mm, eh, kolik mm, tedy vyhyne, když Eh, nebude 1,5%, ale 2%. Tedy jaký bude rozdíl, to znamená, kolik živočišních druhů vyhne. A dále mm, také ještě poslední otázka a ta se týká lesů. Já jsem ze země, tedy ze Švédska, která je bohatá na lesy. A já si, se ptám, jak si myslíte, že lesy by mohly přispět buď Mm, to znamená jako pohlcovače eh, uhlíku CO2 a také jako substituce fosilních paliv, eh, tedy jak lesy eh, nám mohou pomoci při snižování emisí. Děkuji. Děkuji. Děkuji, můžete zareagovat. Já se omlouvám, pokud mm, něco opomenu případně. Za prvé, Pokud je o kolegy z Německa, tak já jsem nechtěl nikoho, na nikoho individuálně tady poukazovat a nějak vykazovat nějaký nedostatek respektu, eh, pokud jde o eh, změnu klimatu a ignoranství mm, kolem toho. Já vím, že Evropský parlament, Evropská unie dělají hodně a ale my jako IPCC my děláme globální analýzy a určitě při takovýchto prezentacích musíme poskytovat globální pohled, takže to se netýká jenom Evropy, to je globální pohled a samozřejmě e, vždycky účastníky v sále vždycky vyloučím z kritiky, to je jasné. A teď pokud jde o bioenergii. Takže zde o kterou nám jde. E, určitě. Teď je to bioenergie z zemědělství Německo. Já také jsem z Německa, takže já vím, jak tam se, jak tedy je intenzivní e, chov, e, chov tedy dobytka a takže tam bioplyn tedy je zdrojem a samozřejmě já jsem velice kritický, pokud jde o tu kalkulaci, co se započítává, tedy eh, pokud jde o eh, lesy a eh, stromy, které, které se používají pro, jako primární stroj a potom um, ukládání CO2 v lesích. Takže to v poslední zprávě bylo popsáno jako modelová technologie, která nám umožní vypočítat dopady a náklady spojené s, tou, s tímto snižováním dopadu. A samozřejmě názory teď jsou více diverzifikované sice, ale stále platí, že je to nejvíce ekonomický přístup, tedy pokud jde o CO2 a potom, jak využít tedy s tím spojenou energii a mm, disponovat s ní a případně nějaký ukládat tu energii pod zem. Samozřejmě s tím jsou spojená rizika, tedy s ukládáním energie. Eh, Také jde o to, aby to veřejnost akceptovala. Tato technologie ukládání tedy energie, ta se, pokud vím, používá v Norsku, kde Eh, přírodní plyn se extrahuje z CO2, je to chemický přístup, v podstatě jak navázat CO2 a odstranit ho, takže to se potom eh, s tím a potom se to ukládá v Severním moři, takže to je méně rizikové pro lidi, toto ukládání. Mm, potom, ale kolem, i to, kolem toho je řada otazníků a mm, závěr. Kdybychom se tomu mohli vyhnout, tak se tomu vyhneme. Určitě. Toto mě převádí, přivádí k druhému bodu. Eh, eh, eh NOx a eh, produkce masa. Ano, to je problém. A první zpráva IPCC v podstatě tak eh, o tom jsme diskutovali. Diskutovali jsme o důsledcích o důsledcích tedy lidského chování a mm, snížení, velké snížení spotřeby masa, to je součást té potřebné změny chování lidí. Ano, takže ne, že chceme eliminovat spotřebu, ale e, eliminovat průmyslovou e, výrobu masa v podstatě a i konzumaci každý den. Takže to by hodně přispělo a toto snížení eh, eh, tedy dusíku a mm, dalších emisí plynu, takže to je úzce spojeno s tímto. Je to velice relevantní, protože čím více snížíme emise, tím méně se těch reziduálních látek dostane do klimatu, Very important and stronger greenhouse gases than CO2. Uh... Takže mm, tyto sektory mm, všechny zvažujeme. A teď otázka švédská. Já myslím, že jsem již na to odpověděl. Na lesy jsem reagoval, jejich užitečnost eh, a mm, obnova ekosystému. To bude důležitý krok před eh, spolu s ambiciozním snižováním emisí. Je třeba využít eh, ty mm, výhody, to znamená zachování biodiverzity, snižování konzumace masa, konzervace, zachování biodiverzity a je třeba i e, chránit biodiverzitu a i e, výhody klimatu si zachovat. Tady jsou jasné cesty. A co je třeba, je. Já nejsem politik, ale já mm, si, mm, si myslím, že politici v našich zemích by se měli dohodnout nad tím, že e, přijmout strukturální, velké strukturální změny. E, samozřejmě, že budou e, i zatěžovat cenově to, co produkuje CO2 a naopak dají výhody těm, kteří budou vyrábět vyrábět způsobem tedy mm, udržitelným, tak například, aby ty bioprodukty, pod, pod, biopotraviny nebyly luxusním zbožím a naopak, aby se staly normou na trhu a naopak to, co poškozuje životní prostředí, aby bylo dražší. International collaboration that is needed at that level. Je třeba tedy zajistit větší spolupráci a první otázka. Mezinárodní spolupráce, to je předpoklad. A e, to je e, to, co způsobuje tu nečinnost politiků, tu paralýzu. A co se týče klimatických cílů EU, 1,5, 45 snížení ve srovnání s rokem 2010 a o 45 Ale my všichni, původní referenční rok je rok 90, takže když si vezmeme jako referenční rok si vzít 1990 a v roce 2010 již došlo ke snížení o 15%, takže vlastně eh, takže v podstatě by mělo dojít tedy ke snížení o 55%, abychom dospěli toho, co je třeba. Což by znamenalo, že všichni musí udělat tež. A jak víte, v mezinárodním společenství, takže rozvojové země, eh, také chtějí své právo, tedy více eh, využívat ten karbonový rozpočet více než průmyslové země, jako třeba Jižní Afrika, Turecko, tak některé teď budují velké eh, elektrárny na uhlí, největší, co jsme kdy viděli. A takže o to více my, průmyslové země, se budeme muset snažit, abychom splnili ty globální cíle. A teď, pokud jde o vaši otázku, mortalita, úsmrt, ta, tedy, a, mm, já nemám čísla, která by se týkala e, tedy e, e, rizika úmrtí. To zatím v této zprávě není ale víme z primární vědecké literatury, že eh, eh, u všech savců hm, to bude mít dopady. Některé eh, ty druhy jsou schopny se s tím hm, vypořádat lépe, jiné ne. Takže samozřejmě bude to mít i dopad na produktivitu zvířat. Takže to je pouze první krok k tomu změřit tedy tu mortalitu spojenou s zvyšováním teploty a je jasné, že i když tam bude 1,5 stupně, tak stejně dojde k větší mortalitě. A i u nás všech vlastních druhů. Mhm. Takže mhm, je to, u, e, bude to zvyšovat mortalitu u lidí, to je jasné. A my eh, v roce 2003 to jsme zažili tady v Evropě, ten způsob úmr, ten, eh, to množství, eh, ten, ten počet lidí, kteří zemřeli kvůli zvýšené teplotě. A opět ti chudí, ti sociálně slabší a ti budou více exponováni a více eh, ovlivněni změnami teplata, teplotami než my a na planetě budou místa, lokalita, kde již nebudou moci lidé vůbec žít, to již nebude tedy biotop pro lidi. Děkuji. Děkuji, pane profesore. Teď mám paní Rivazy, další řečníky. Merci de votre... Děkuji za vaše vystoupení. Myslím si, že je velice dobré, že jsme obdrželi takováto objasnění. Zejména je důležité si to srovnat 1,5 stupně vůči dvou. Myslím, to je velmi významné. Jistě víte, že tady máme energetický a klimatický balíček, který byl odhlasován v parlamentu. Tam šlo o řízení v energetické unii, tam jsme si stanovili cíle Eh, asi 30% do roku 2030, obnovitelných 32,5 eh, efektivnost a 40 eh, snížení emisí skleníkových plynů. A také chceme dlouhodobou strategii a ve středu náš komisař předloží právě takovou dlouhodobou strategii a bude tam 1,5 stupňů. Ale mít a také chceme mít nulové emise skleníkových plynů v roce 2050. abyste o tom také hovořil, že by to bylo důležité z celoplanetárního hlediska. jak, jak vidíte ten příspěvek Evropské unie? Nulové emise do roku 2050? Neměla by Evropská unie dosáhnout toto číslo až v roce 2040? A pak tady jsme do toho zavrhli také strategii pro metan. To je nový prvek eh, nebylo to jednoduché, ale podařilo se nám to, protože je jasné, že tam mnohem více přispívá eh, právě k emisím skleníkových plynů. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte a dnes v novinách Le Monde eh, tady máme francouzské banky, které masivně financují ropu a uhlí. Dávají tam 61 jejich financování, vlastně 60% jejich financování francouzských banek jde do fosilních energií. Nebylo tedy vhodné se zaměřit právě na banky, protože pokud banky financují právě energetici, promiňte, fosilní energie, no tak a pak to mají lidé nějakým způsobem vylepšovat a podívejme se, k čemu probíhá ve Francii. Tam je to takové to hnutí žlutých vest, kde lidé říkají, že jsou proti navyšování cen pohoných hmot, protože říkají, my máme zaplatit všechno, a co dělá vláda, co dělají banky, všechno je to na nás. My pouze platíme vyšší a vyšší daně. Takže já se tedy ptám, nebo říkám, že je důležité informovat obyvatele, ale zároveň je důležité, aby šli politikové příkladem, neboť my všichni jsme všichni vlastně ve stejné eh, globální vesnice a musíme se chovat co možná nejlepším způsobem, aby jsme šli ostatním příkladem. Děkuji. Není pan Gerbrandy. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane profesore, Sharing your... že jste přišel a že jste se podělil s námi o vaše myšlenky a zjištění. To, ty vaše myšlenky, to bylo velice pozitivní. A vidíme to velice chmurně, ale je to určitě nějaké světélko, že se dostaneme pod 1,5 stupně za podmínky však, že budeme chtít. A to byl jeden z těch vašich slajdů, který byl nejvíce alarmující. Je právě, že společnost na to není připravená, pro ty, není připravená ty radikální změny, abychom skutečně zůstali pod tím limitem 1,5 stupeň, stupně, i když je to nutné, je podle toho i co jste říkal. A ten francouzský příklad nám to ukazuje jasně. Velice omezený nárůst cen eh, ropy, respektive nafty, paliva, tak to vidíte, co vzbuzuje za protesty ve Francii. A mám tři konkrétní otázky. Jednak, vy jste uvedl, že technologicky, technicky řečeno je to možné se dostat pod 1,5%, pod 1,5 stupněm zvyšování teploty, ale mám pocit, že Tady ale vám nejde o nějaké průlomové budouc, eh, technologie budoucnosti, ale již teď máme celou řadu technologií. Možná byste mohl eh, o to více popsat, jaký velký revoluční technologický průlom potřebujeme, abychom se tam dostali. A další otázka, ta se týká biodiverzity. Hm. E Takže vy jste hovořil o ukládání uhlíku a biodiverzita a ekosystémy jsou velice zranitelné. Můžete říct si více o těch dopadech? Takže jaké máte eh, eh, očekávání? Moje poslední otázka. Ty tipping points Mm. Takže eh, mm, eh, mm, problém je, že zatím nejsme schopni vůbec kontrolovat klima a protože třeba toto léto my jsme zažili eh, velká vedra, dokonce i před pár týdny ještě v arktické oblasti. Takže myslíte si, že teď v je to tedy, jsme dos, v, v arktické oblasti, tady jsme dospěli skutečně eh, k těmto teplotám, které budou běžné. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane profesore. Já bych rád takovou úvahu, mám i otázku, která se týká sdělení o, o, o um, oteplování eh, klim, planety, o změnách klimatu. Mně se eh, líbí eh, ta vaše snaha to zvrátit a hovořit o výhodách a ne o tedy těch špatných vyhlídkách dvou stupňů. A, mm, takže mm, jedna a půl až dva stupně, to je ten scénář, o kterém se mluví, ale realita občanů je e, jiná. To znamená, teď i ten stupeň nad e, e, tak to znamená velké, to má velké devastující účinky, dopady na ekonomiku, na lidi, na zdraví, takže já, to zažívají občané již teď vlastně na vlastní kůži. Ano, komunikace je důležitá. Takže je třeba, aby eh, eh, lidé si uvědomili, že je třeba změnit něco a eh, já nesouhlasím s tím, že je třeba v komunikaci hovořit o, já nevím, Antarktidě, o ledovcích a podobně. Ne, je třeba hovořit o tom, co zažívají občané u nás na našem kontinentu, to, co oni znají, to znamená ty záplavy a sesuvy půdy a podobně. A technologie, nová technologie, no bohužel z velké části velká technologie tam je v rukách těch, kteří, které zajímají jenom zisky. Já se ptám, nemyslíte si, že největší výzva teď právě, že to, Není ani mm, tolik tedy mm, ta vědecká práce o oteplování klimatu, ale je, problém je v tom, že je třeba, abychom komunikovali dobře s lidmi, aby věděli, jak je to devastující, protože oni přímo za to platí, za ty důsledky a to teď a ne někdy ve vzdálené budoucnosti budoucí generace v roce 2100. Děkuji. Chce ještě někdo jiný slovo? Ne? Tak pan profesor. Yeah, Uh, thank you very much for rich, uh, another rich set of... Děkuji za další uh, obohacující uh, dotazy a pokusím se na ně odpovědět následovně. Uh, Redukce emisí. Pokud si myslíte, že Evropa může být do roku 40 na nule, tak to je velmi dobrá zpráva, ale já určitě nejsem schopen vám říci, zda je to reálné eh, vzhledem mm, ve všech evropských zemích. Tomu nemám dost eh, informací eh, detailních. Vy jste hovořili o jedné z eh, překážek, a to je financování fosilních paliv. A to k tomu eh, skutečně pořád dochází financování eh, uhelných elektráren a těžby uhlí. To je poškozující pro budoucnost klimatu a navíc se tím zabetonováváme do, v technologiích, které nijak nezmírňují klimatické změny. Eh, do roku 2050, pokud budeme mít scénář 1,5 stupňů podle pařížské smlouvy, každé CO2, které bude vypuštěno do atmosféry, a vzhledem k jakékoliv technologii, která je kdekoliv potřeba, to, to bude muset být někde jinde odstraněno. A to platí i pro odvětví dopravy a, a převoz zboží, a, osobní doprava, nákladní doprava, to jsou problematické oblasti, kde technologie, a to budou navazovat na budoucí nebo otázku další, co zazněla, kde ty technologie je třeba zlepšovat třeba, že máme představy o principech, které změníme, abychom nahradili fosilní eh, paliva. Takže ty úkoly jsou náročné. V Německu Eh, vidíme nebo jsme eh, slyšeli od ministerstva eh, životního prostředí volání po zvyšování daň z nafty a benzínu jako první krok. A to je frustrující pro spotřebitele a je to proti jiným tvrzením, která zazněla. To znamená, že ta nulová, ten čistý dopad by neměl dopadat na eh, lidi, zejména chudší vrstvy obyvatelstva. A tady se dostávám k tomu politickému úkolu, který je třeba řešit, abychom zabránili takové frustraci obyvatel, spotřebitelů. Rozvoj nových technologií, hlavní Mm, některé ty technologie již existují, ale zatím ne v takovém rozsahu a v takovém rozměru zavádění. A to je ta budoucí výzva. Alternativní paliva například, tady mám na mysli syntetická paliva, která by mohla být použita pro leteckou a nákladní přepravu nebo lodní přepravu, ale to je mm, potřeba využití energie větrné, solární vodní nebo procesů s vodou, které mm, by využívaly mm, vodík jako palivo při recyklaci CO2 a produkci metanu jako organického paliva. To by vlastně byl řetězec organických paliv, který by mohl být využitý pro leteckou a lodní dopravu. Je, eh, na určitých trzích se již tyto alternativní paliva používají. Já jezdím autem na eh, plyn a a e, umělý plyn se do těch plynovodů nyní recykluje, to se dá dělat, taková technologie existuje a měli by lidé sami usilovat o to opouštět naftová e, vozidla, dýzly a, a ale aby tak mohli činit, musí mít dostatečný přístup, přístup k těmto alternativním palivům. Na hledání vyváženého souboru nástrojů, aby to nebylo příliš detailní, příliš vymezující, ale aby jakýmsi způsobem to tlačilo na vývoj opačným směrem těch technologií, to by určitě bylo žádoucí. rozsah eh, implementace v takovém smyslu, abychom měli dostatečně obnovitelných energií k dispozici, ale také jejich účinnost, tedy kombinace té dostupnosti a účinnosti, to by urychlilo ten přechod na alternativní eh, pohony. Eh, v nějakém přechodném období na místo jenom zvyšováním eh, daní u tradičních paliv. Veřejná doprava by mohla být zdarma, to je pozitivní, eh, pozitivní motivace, takže to, ten scénář s jedním a půl stupněm byl jasně explicitně říkal, jaké investice je, je potřeba, abychom ve, dosáhli této technologické eh, změny a musí to být mnoho, několik miliard euro, které je potřeba k té transformaci. Je to eh, přirovnání se dělá eh, s ekonomickou transformací z válečné na mírovou ekonomiku. Taková podobná transformace je eh, nutná, která povede k opuštění těch starých nástrojů a starých metodologií. To je základní předpoklad. Otázka k biodiverzitě té poslední hodnotící zprávě se nám nepodařilo zatím identifikovat ty eh, živočišné druhy, které eh, vyhynuly v důsledku klimatické změny. Zatím máme jeden životní, živočišný druh, o kterém se toto eh, zhledává či tvrdí. Je to kombinace různých aspektů mizení biodiverzity, například v těch nízkých nadmorských výš, výškách. To neznamená, že ty druhy vymírají, ale přicházejí o své přirozené Eh, životní prostředí a dochází k tomu zejména v tropech, tam v první řadě, nejenom v tomto období, ale a je to v důsledku dalších lidských eh, vlivů. Souhlasil bych eh, s tím, že můžeme hovořit o období masového vyhynutí jednotlivých druhů a, a odpovídá to v historii eh, takových období, kdy docházelo k masovému vyhynutí různých druhů. Ale to současné období klimatických změn je, změn je nejrychlejší eh, za Eh, nejrychlejší, pokud porovnáme těch posledních 50 milionů eh, let. My jsme ještě nedosáhli míry klimatické změny, která bude vést těm skutečně negativním dopadům, ale ta rychlost těch změn, kterou pozorujeme, kterou máme doloženou, ta skutečně vede k tomu pocitu eh, naléhavotosti, tak abychom zmírnili ty ty eh, dopady, ta rychlost je bezprecedentní. Otázka komunikace. Ano a ne. Na jedné straně, ano, určitě v i ty dopady cítíme zde v Evropě a máme ty eh, extrémní meteorologické události a vidíme eh, narůstání jejich pravděpodobnosti a jejich intenzity. Ale abychom jeden konkrétní takový úkaz eh, navázali na klimatickou změnu, to je metodologicky obtížné, nemůžeme to bez dalšího tvrdit. Hm, takže ty italské záplavy nedávné nebo to sucho z posledního léta, eh, to pokud jde o intenzitu těchto úkazů, je skutečně um, alarmující u každého, kdo má o to zájem, ale tvrdit, že to je přímo způsobeno, konkrétně tato událost přímo způsobena klimatickou změny, to, to je mm, nejednoznačné. My teprve v těch klimatických věnách, vědách docházíme tam, abychom toto mohli říci, ale můžeme říci, že tyto úkazy průkazy jsou v souladu s výhledy, které IPCC učinil za posledních 30 eh, let a že to je v souladu s těmi předpověďmi, a že jsou považovány za extrém v současné době, ale za 20-30 let budou tyto úkazy a události považovány za eh, normál. To je tedy eh, další aspekt, který je třeba zdůraznit. Jsou tady určité kompromisy, které s tím Eh, souvisejí, pokud jde o lepší klimatickou eh, budoucnost a rozhodně eh, zdůrazňovat, že 1,5 stupně je lepší než 2 stupně a někteří říkají, že ty dva stupně nás dostanou do úplně jiné dimenze, jiného světa. I tento rozdíl toho půl stupně je naprosto klíčový. Děkuji mm, více k tomu již asi neřeknu. Eh, děkuji, pane profesore, děkuji kolegům. Myslím si, že to bylo nesmírně zajímavá výměna názorů. Děkujeme za vaši návštěvu ve, v našem eh, výboru. Bylo to eh, v, ve světle nadcházející konference v Katovicích skutečně přínosné. Děkujeme a děkuji kolegům. Uh, Je tady návrh na usnesení, který plyne z námitky k maximální zbytkové úrovni acetomipridu, acetomipridu uh, v některých produktech. Je tady tady tato uh, námitka a ti, kteří namítají, jsou přítomní. První se, by se měla vyjádřit paní Godin. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zpravodajka a nejdříve bych tady ráda poděkovala kolegům, kteří se podíleli na vypracování tohoto usnesení. Cílem je mm, eh, revize maximálních reziduálních limitů, tedy jejich zvýšení v produktech jakožto olivy, Um, které se normálně běžně konzumují, a také olivy, ze kterých se vyrábí olej. Tady jde, ten limit má být 0,2 mg pro kima a má být navýšen na 3 mg na kilo. To je v podstatě to tež, že bychom tady měli čtyřikrát tak silnější eh, úpravu pro olivy, než je ta stávající. Toto se zakopírá o studii EFSA, která doporučuje, aby se snížily eh, hodnoty pro takovéto zemědělské produkty, ale zároveň, aby se zvýšily právě pro olivy a některé další, jako je například mandle. Jedná se tedy o to, abychom snižovali pesticidy na evropské úrovni. Toto doporučení následovalo po té dlouhé zdravotnické krizi, která eh, dopadla na jich Evropě od roku 2013, tam o to, že se šířila bakterie Xylella fastidiosa a to vešlo k určitému začervenou kruhu. Jednak tato nemoc eh, se tam rozšířila právě proto, že tam nebyly prováděny dobré sanitární kontroly na kontrola eh, v hranicích Evropské unie a pak také ten protokol protokol pro za, proti šíření této nemoci právě dovolil masivní používání acetamipridu. Eh, a to i v takových případech, kde je to ve Francii zakázáno. Ty maximální reziduální limity v roce 2016 byly stanoveny. A nyní komise nám tedy na navrhuje další strojnásobné zvýšení těchto limitů. Není možné ale si neuvědomit ten hlavní cíl a to je to, aby se na evropský trh dostalo čím dál tím více oliv, které byly ošetřeny pridem, což je ovšem závažný problém, protože studie dopadu mm, jasně ukazují, že to je západné z hlediska zdraví spotřebitele a dále pryd zabíjí opilovače tak a právě se používá ale právě v době, kdy tedy olivy kvetou a kdy včely jsou ve své plné aktivitě. My tedy si musíme uvědomit, že toto by mělo závěrečný dopad na mortalitu všech opilovačů, pokud by došlo k zvýšení těch limitů. Ovšem ve studiu dopadu se o tom nic neříká, to je tedy zajímavé až znepokojící i s ohledem na problematiku legitimativu, eh, nebo legitimitu a věrohodnost této agentury. Co se týče alternativ a prydu, ano, ty existují, jednak i v potírání xylely To by nám pomáhalo lépe ošetřovat olivy. Tedy já eh, se opírám o práci Univerzity Salanto v Itálii, které mají vynikající výsledky s eh, Eh, určitým eh, chemickou přísadou, která se vyrábí pomocí mědi a kyseliny citronové. Naše hlavní cíle, dřív než se dochodneme, to jsou toto. Ochrana zdraví přirozeně, tím, že na sebe vezmeme Omlouvám se, říká paní eh, řečnice, já jsem se ztratila ve svém návrhu. Můžeme tedy, pokud se zaměříme na inovace, na to, když, na to, že převzeme odpovědnost, Můžeme tedy e, jít jinou cestou než systematickým používáním pesticidů, proto my jsme do přílohy dvě e, vlastně dali návrh, e, který se týká koholiv a je mnohem korektnější. Musím říci, že Komise tvrdí, že je tedy důležité eh, bojovat proti zanikání opilovačů. Je tedy důležité, aby tento návrh byl v souladu s tímto cílem eh, s tím, eh, a také s tím, aby se tedy pesticidy používaly více udržitelným způsobem. Tak, jak se to například již děje v práci na zákazu neonikotinoidů. Naším hlavním cílem, minikladové musí být ochrana zdraví a biodiverzity. A proto vás prosím, abyste podpořili naši námitku. Děkuji vám. Děkuji za pana Balaše, paní Kadenbach. Děkuji mnohokrát za svého kolegu Guillaume Balase. Já jsem také proti tomu, aby se maximální zbytkové úrovně acetamipridu v olivech navyšovaly, jak to bylo vysvětleno přes řečící. tam je neonikonitoidní substance, která se používá jakožto pesticid, aby se eh, zejména bojovalo proti hmyzu. Stejně jako obdobné látky, které komise zakázala na začátku tohoto roku, působí acetamitid na neu, nervový systém eh, hmyzu a tím pádem ohrožuje opilovače, ale komise se tedy nerozhodla, že, eh, přestan, že zakáže eh, acetamiprid. Ne, zcela naopak se rozhodla, že tedy eh, strojnásobně navýší zbytkové úroveň acetamiprinu v olivovém oleji. Původní hodnota 0,9 mg na kilogramu byla zvýšena podle návrhu komise na 3 mg té zbytková úrovně acetaminu byla že v roce 2016 navýšena z 0,01 mg na kilo na 0,9 mg na kilo. A neustále navyšování této, eh, toho maximálního limitu eh, limitu rezidu acetamipridu ukazuje, jak se čím dál tím více tato látka používá v životním prostředí, ale dopad na eh, ekologii, zdraví lidí a včel se tady vůbec nezohledňuje. 80 hmyzu v Evropě v posledních letech zmizel. Třetina opadovačů již vůbec neexistuje. Eh, trpí totiž masovým vybíráním. Hlavní příčinou těchto ztrát je náš zemědělský produkční model a masivní používání pesticidů. Nad to by navýšení tohoto limita rezidují mohlo být eh, potenciálně škodlivé, mít škodlivé dopady také na lidské zdraví. Ve stanovisku agentura EFSA nezohledňuje koktejlový efekt, zatímco nové vědecké studie ukazují, že chápání, chápání směsí a přídavků chemických látek je velice zásadní pro to, abychom vůbec chápali pro to, jak vlastně takovéto směsi potom působí na lidské zdraví. Tato dnešní námitka jde nad otázku eh, limitů rezidují pro olivový olej. My jsme proti tendenci komise neustále prosazovat používání škodlivých pesticidů namísto toho, aby chránila životní prostředí a občany. Potřebujeme udržitelný a integrovaný přístup, tak abychom chránili hrozby, kterým čelí olivovníky. Již existují alternativní techniky, které dokážou bojovat proti poškodování kultur olivovníků a chránit je. Proto bychom měli takovéto alternativní metody podpořovat a dát dávat zemědělstvům trvalé udržitelné metody. Neustále používání acetamipiridu a navyšování maximální zbytkové úrovně je nekoherentní s cílem ochrany životního prostředí a zdraví občanů. Proto vyzýváme komisi, aby eh, jak si přepracovala svůj názor a snížila maximální zbytkové úrovně acetabriminu v olivovém oleji na 0,5 mg na kilogram. Děkujeme vám. Děkuji. Paní Divalier. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám stejné argumenty jako kolegové. Možná, že můžu se upřesnit, že nicméně je to stálý výbor Evropské unie, který je pověřen otázkami eh, tedy pro rostliny a zvířata a i přijal tu maximální revizi těch hodnot, maximálních hodnot, protože to už není udržitelné. Na jedné straně jsou neonikotinoidy, víte, že některé země, včetně Francie, to zakazuje a každopádně obecně řečeno, pokud jde o Evropu jako takovou, tak je snižujeme ve všech eh, druzích ovoce a zeleniny. A zde Komise tedy se chová revolučně, kromě tedy oliv a olivového oleje. To znamená co? Znamená to, že budeme zabíjet včely, všechny ty, které zajišťují eh, eh, opilování, a protože tady nelze dělat selekci mezi včelami a ostatními, a takže eh, ta bakterie... Sud de l'Italie, c'est La fastidioze tedy, eh, tak eh, ta začíná teď eh, řádit už i na Korzice, na jihu Francie a teď, teď se říká, no tady použijeme tento pesticid, akorát, že to bude mít důsledky i na zdraví a hm, na biodiverzitu, ale i na zdraví lidí, protože čím více budeme šířit eh, tuto látku, tak tím více bude koncentrovat v olivovém oleji. A já když se dívám na čísla, tak již teď, v roce 2016, a to řekla i kolegyně, tak eh, komise již zvýšila eh, třikrát 0,1 z 0,1 na 0,9 a teď na 3 mg na kilo to chce zvýšit. No to znamená, že budeme eh, tedy eh, to šířit 10x, 20x více. A my zde máme tedy eh, i mm, výbor pro pesticidy a vidíme, že lidé se mobilizují, nechtějí toxické pesticidy, které znamenají i ztrátu na biodiverzitě. Takže já teď, když máme alternativní řešení, tak nechápu, proč budeme zvyšovat MMR, jejich hodnoty. Takže já zde vysílám apel na všechny kolegy, abychom hlasovali o této námitce zítra při hlasování, protože my eh, máme, máme zde návrh 05, ano, se hovoří, a takže potom hm, budeme mít tedy eh, eh, olivový olej, který bude znečištěn a všichni chtějí přece kupovat bio třeba, když budete mít olivový olej z Itálie, tak vždycky budete mít pochybnosti, že když se zvýšily ty limity, tak tam budou pesticidy uvnitř, takže my chceme mít olivový olej bez pesticidů, respektive s malými reziduji a ne s těmito koncentracemi. Proto zítra musíme hlasovat. Ano, takže eh, určitě. Eh, teď stínový zpravodajové. Pan Hasa na, na hradě pana Curkána. Eh, Děkuji, já omlouvám pana na který tu není a přečtu, co na, eh, napsal. Eh, tato námitka k prováděcí k aktu komise eh, směřuje k tomu, že komise se snaží navýšit maximální zbytkové úrovně acetomipridu vzhledem k novým výsledkem. Snaží se toto, nebo usiluje o navýšení u stolních oliv a oliv pro eh, výrobu eh, oleje, ale také u eh, ovsa a ječmene v tom, ve souvislosti s tím acetamipridem. Eh, vzhledem k vyhodnocení eh, rizik eh, mm, EFSA potvrdila, tedy tady EFSA potvrdila, že tyto úrovně jsou bezpečné pro spotřebitele. Je třeba chránit včelí populace, ale zároveň je tady snaha chránit spotřebitele a EFSA neschledala, že by tady byly nepřijatelné dopady na včela, včely, pokud by eh, došlo k navýšení těch zbytkových úrovních a eh, členské státy mohou povolit jenom takové produkty, které nejsou, nemají negativní dopad na, včery, na včely. Ten stávající úroveň 0,9 u pro GAP eh, v, s cílem uh, Eh, potírat ty, ten, ty příslušné škůdce, eh, eh, příslušné škůdce na olivách a u jiných škůdců je však třeba jiného GAP a pokud bychom snížili na 0,5, tak bychom nemohli e, efektivně bojovat proti těmto škůdcem v Jižní Evropě. Pan Tolkano je přesvědčen, že toto je v souladu s právním základem 14.1 nařízení 396 roku 2005 a má za to, že není potřeba zvaž- e, brát ohled na Eh, nebo toto měnit, protože mm, Evropská unie obecně má nejsilnější předpisy v oblasti pesticidů. Eh, děkuji, pan Piliči. Grazie, prezident. Děkuji, paní předsedkyně, velice rychle. Jenom bych chtěl říci, já bych chtěl uklidnit zde eh, navrhovatele, protože, tedy navrhovatele této námitky, protože maximální rezidu duální hodnoty. V podstatě tady se musím usmívat. My, eh, my jsme bojovali proti šíření tedy xylely fastidiozy a my jsme, eh, to bylo tedy eh, používání této látky, ale za předchozí vlády. A teď my jsme proti, když existují alternativy. My jsme pro selektivní aktivity vymícení podobných tedy škůdců a to jde, a jsme pro udržitelné tedy produkty, pro Mm, ošetřování. Takže e, zde my jsme sice nebezpeční populisty, jak se říká, vidíte, že se něco změnilo a my budeme hlasovat bez problému i pro tuto námitku. Děkuji. Madame Gardini. Pani Gardini. Ano, děkuji. No. My, tedy jako Itálie, jako tedy pokud je o systém v Itálii, i který zde eh, je zastoupen naším zastoupením, tak my tedy vůbec nechceme hlasovat pro tuto námitku, protože tato námitka by měla být hlasována, pokud by šlo pouze o odmítnutí zvýšení maximálních residuálních hodnot, ale vlastně i když mm, mm, Eh, kde máme eh, studii EFSA, komise dospěla k závěru, že nebyly identifikován, nebyla identifikována rizika pro spotřebitele a eh, vlastně neonikotinoidy ty by mohly být problematické pro zdraví včelstev včel. A takže i přesto my si myslíme, že můžeme zde přijmout eh, postoj, který by měl být samozřejmě obezřetný. Ale, to ano, ale problém je, že tato námitka chce snížit eh, stávající limity a 0,5 mm, mg na kilo. To je ta hodnota, která se tam hovoří, na místo 0,9 mg na eh, kilo, což teď platí. A e, takže já jsem skutečně překvapená, když slyším tyto útoky na agenturu, Evropskou agenturu, tedy na EFSU. A já jsem tady slyšela různá slova, která podle mě jsou dost neklidňující. A podle mě to mm, Mm, to je přece zcela v pořádku nezdílet nějaký názor, přece názory se liší, ale Prostě, ale jen tak jednoduše prostě zautočit eh, na eh, EFSU, no tak to jde za rámec zdvořilosti, institucionální korektnosti. A Takže samozřejmě každý je odpovědný za svá slova, nicméně říkám, že to bychom neměli vzít do úvahy, když eh, tedy jsou i jiné názory. A zde já chci i mm, mm, zareagovat na ty obavy, které zde vznikají. Takže opakuji, zde my eh, sice bychom mohli potvrdit, podpořit tuto námitku, ale kromě toho zvýšení těch, eh, kromě toho snížení těch eh, limitů, ale tato námitka chce něco jiného, chce snížit tedy stávající limity, to, co teď platí a to může být nebezpečné, protože to by um, pěstování oliv a to především v Itálii, zbavilo nástroje, který je nezbytný na fitosanitární vyšetřování rostlin. A já nevím, proč tedy to, to že eh, eh, rostliny snad nepotřebují ochranu, lidé taky potřebují ochranu a rostliny potřebují fitosanitární ochranu, i my jako lidi. A my máme ochranu, my používáme různé přípravky a proč ne rostliny? Přece i rostliny by měly mít podobné možnosti ochrany. Jinými slovy, nám tady také říkají tedy, že proto, aby bylo možné pod, mm, pod, vyro, produkovat data, abychom podpořili tyto limity, v podstatě to není podpořeno žádnými studiemi, na to potřebujeme aspoň rok experimentů, zkoušek v terénu a takže já proto nemohu podpořit tuto námitku a jsem proto, abychom pokračovali ano, mm, samozřejmě komise zde eh, eh, chce zvyšovat ještě tyto limity, ale já jsem, my jsme proto, abychom testovali ty stávající limity, tedy 0,9 na kilo. A eh, takže zde, pokud bychom měli hovořit o snížení limitu, tak potom je nezbytné, než se to učiní, tak je třeba mít podklady, vědecké podklady, data a také i mít důkazy z terénu, abychom viděli, že skutečně je to něco, co je pro, e, proveditelné. Jinak to bude takový, tak budeme střílet do prázdna. Děkuji a teď komise. We don't go back to... Ale Nebudeme se již vracet k řečníkům, kteří podávají tuto námitku paní Rivasi, protože eh, tak to normálně postupujeme, protože tady je tolik navrhovatelů, kdyby se znovu každý vyjadřoval. Ale eh, komise by měla reagovat v tomto okamžiku, je poslední, reaguje na eh, otázky a protože vy byste byli zde schopni diskutovat po velmi dlouhou dobu. Takže komise, prosím, děkuji za slovo, paní předsedající, paní předsedkyně, děkuji za dnešní diskusi. Myslím si, že tady je určité neporozumění a určité zmatení v tom, jaký je právní rámec, jaké jsou jednotlivé kroky a jaké pojistky jsou při nastavování MRL čtyři věci, které bych ráda řekla. Za prvé eh, nařízení o MRL, které vytváří ten rámec, podle kterého konáme. Ten, cílem této legislativy je zajistit vysokou ochranu spotřebitele navrhované maximální zbytkové úrovně, ať už je navrhováno s nimi jít nahoru či dolů, většina jich směřuje ke snížení. Všechna tyto změny vycházejí z důkladného vyhodnocení EFSI eh, a to rozsáhlé databáze a EFSA eh, explicitně potvrzuje, že navrhované MRL eh, navrhovaná MRL jsou bezpečná a jsou nastavena na úrovni podpořené eh, analýzou datových eh, zdrojů a to platí i o, o livy. Takže ten navrhovaný, eh, navrhovaná úroveň 0,5, která je předmětem tohoto návrhu, ta nemá žádné vědecké opodstatnění cílem tohoto předpisu, předpisu o, o maximálních zbytkových úrovních, je hlavně ochrana spotřebitelů. Cílem není řešit ochranu životního prostředí, opilovačů ani Eh, zdraví zvířat. Toto jsou otázky, které spadají do jiného, k tomu určeného právního rámce. Ten se týká umistování za, eh, či za uvádění na trh eh, pesticidů a Tady v rámci tohoto proběhlo velmi důkladné eh, hodnocení rizik nedávno a ten předkládaný návrh na to neodkazuje. A toto detailní posouzení bylo v tom smyslu, že EFSA potvrdila, že kritéria pro eh, schválení acetamipridu jsou splněna, že tady není žádný negativní eh, dopad na eh, lidi, ale ani na včely a apilovače v roce, začátkem roku 2018 schválení acetamipridu proti těmto kritériím životní prostředí, poli, eh, opilovače, eh, lidé, to, tato schválení bylo podpořeno za souhlasu členských států. Ehm, tento systém, a to je jeho síla, tento systém hodnotí rizika podle jednotlivých látek, nikoli podle jejich skupin či tříd, jako jsou neonikotinoidy. My, se, my tady hodnotíme každou látku odděleně, a, a údaje k té látce odděleně a já jsem přesvědčena, že to bylo provedeno řádně u acetamipridu. Kdybych eh, měla hodnotit dopady na životní prostředí a eh, polina, eh, mm, opilovače, Eh, tak bych vlastně překračovala prováděcí eh, oprávnění nebo oprávnění komise k prováděcím eh, aktům. To není řešeno v tomto rámci, ale jak říkám, je to řešeno v rámci schválení acetamipridu ze začátku roku 2018. A s přihlednutím k tomu, co jsem řekla, je jasné, že obavy navrhovatelek byly Eh, řádně ošetřeny v rámci schvalování acetamipridu a v následném přeskumu MRL. Jinými slovy, pokud jde o navrhované hodnoty MRL, mm, eh, EFSA a tady buďme eh, opatrní, pokud jde o spochybňování eh, důvěryhodnosti, kredibility EFSI. EFSA je důvěryhodná eh, organizace a navrhla, nastavila tyto hranice pro olivy a olivový eh, olej. Proč byla navyšováno? Byly podány žádosti konkrétně v rámci eh, dobré zemědělské eh, praxe eh, v směru, tedy v souvislosti s škůdcem na eh, olivách, eh, který je velmi eh, persistentní a který má velký ničivý potenciál a na základě údajů o výskytu tohoto škůdce bylo navrženo nebo bylo zvýšeno MRL na tuto úroveň. Není zde asi úplně jasné, co to znamená pro PP eh, tedy prostředky na ochranu rostlin. Mm, to asi nebylo také úplně pochopeno, protože to tady v té diskusi zaznělo chybně. Uh, Eh, je, ten způsob je eh, komplikovanější a ten nárůst není úplně ve přesné proporci k tomu navýšení MRL a podle čísel maximální eh, si, ne, tedy to maximální navýšení v, toho, v tom pesticidu je o 40%, nikoli 3 nebo 4krát, tak jak tady zaznělo. Uh, Předtím, než uzavřu, tak chci říci, že toto nařízení jako takové je zásadní, protože snižuje MRL u mnoha eh, dalších komodit, jako jsou jablka, eh, broskve a hrušky, aby byly byla posílena ochrana spotřebitelů. Tady je skutečně potřeba snížit MRL pro ochranu spotřebitelů. Tento nařízení tedy, jak říkám, je nezbytné pro ochranu spotřebitelů, je zcela v souladu s legislativou o maximálních zbytkových úrovních. Komise rozhodně zde nepřekračuje svoje právomoci a bezpečno, ochran, bezpečnost životního prostředí, ale také Eh, ochrana včel, včelstev a opilovačů je, eh, byla eh, řešena v tom nedávném obnovení schválení acetamipridu, které jsem zmínila. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení komisi, takže jsme se shodli na tom, že se neschodneme, ale hlasování je zítra a uvidíme, jak to bude vypadat zítra. A nyní eh, uzavíráme toto téma a posuneme se k dalšímu tématu, což je prodloužení dobu platnosti schválení několika účinných látek, včetně látky chlorpyrifos. Je to výměna názorů s komisí o prováděcím nařízení a paní Julika za komisi by se měla jako první vyjádřit k tomuto tématu. Děkuji za slovo opakovaně a to v této eh, věci. Tento, tato látka byla schválena v roce 2006 a to také po velmi rozsáhlém vyhodnocení a schválení těchto aktivních eh, látek je momentálně před, předmětem revize, aby bylo zjištěno, zda to schválení může být obnoveno. Stávající eh, schválení eh, vyprší v lednu 2020 a nedávno došlo k prodloužení těch povolení v říjnu 2018, aby byla možno, možno dokončit tu revizi na úrovni EU podle článku 17 nařízení o pesticidech, to je nařízení z roku 2009 má komise možnost prodloužit schválení aktivních lástek, pokud z důvodů, které jsou mimo kontrolu žadatele, vyprší schválení eh, k té předmětné eh, látce. To je, byl tedy citát ze zákona, omlouvám se, ale obecně se říká, pokud jsou tady prodlevy, které nejsou, které žadatel hm, za ně nenese odpovědnost, má komise se povinnost prodloužit to schválení. To jsme také učinili jako naší povinnost, protože vyhodnocení ze strany členského státu, konkrétně Španělska, je spožděné vzhledem k komplikovaným technickým, technické revizi. Takže ta revize probíhá a my jsme postupovali v souladu s legislativou, to znamená prodloužili jsme schválení této látky na omezenou dobu, aby, mohlo, eh, eh, aby bylo možno dokončit tu revizi. Tato obnova eh, nebo obnovení toho povolení bere v potaz veškeré dostupné informace a nejnovější vědecké a technické poznatky. Experti ze všech členských států se účastní a zúčastní se také EFSA. Jakmile proběhne vědecké vyhodnocení, pak EFSA zveřejní své závěry a ty očekáváme v druhé polovině roku 2019 a na základě analýzy těchto závěrů pak komise rozhodne, zda navrhne obnovení toho schválení této látky nebo nějaké jiné kroky. Je třeba zmínit, že v předchozích eh, letech, pokud se hovořil, protože jsme hovořili o maximálních zbytkových úrovních eh, ty maximální zbytkové úrovně u chlorpyrifosu byly sníženy po řádném přeskumu a v roce 2000 a to v roce 2015 a 2017. Pokud by bylo třeba měnit MRL, um, tak tak učiníme až poté, co dostaneme informace plynoucí z toho přeskumu. V médiích se v nedávné době objevily zprávy v této věci a chci zmínit, že hodnotitelé e, zkoumají výchozí data, nejenom nějaké souborné zprávy a členské státy jsou vždy upozorňováni na nejnovější vědecké poznatky. Chci uvést, že na rozdíl od toho, co tady zaznívá, komise bude pokračovat s, eh, v činnosti stahování aktivních látek z trhu, eh, u kterých se prokáže, že nejsou uspokojena příslušná kritéria. Tolik tedy z naší strany. Děkuji. A nyní kolegové, kteří se hlásí o slovo, prosím. Co se týče komise, myslím si, že nevidíme ty věci stejným způsobem. My, nám jde o ochranu spotřebitelů a e, chceme, abychom měli agenturu, která bude bezúhoná, když tady vlastně se na EFSO na její hodnocení pesticidů zaměřuje náš vyšetřovací výbor, no tak je to asi problém. Máme tady ale vyšetřovací výbor, který se zaměřuje na pesticidy, takže to je má první poznámka. Musím říct, že mě poněkud překvapilo to, co jste právě řekla, protože ten chlorpyrifos je to pesticid, to se ví. Víme, že je neurotoxický, eh, že je to inhibitor disilkoligestarázu, že se velice používá téměř všude po Evropě a je to jeden z pěti pesticidů, které se nejčastěji objevují v zelenině, ovoci a obilí. A tady je tedy žádost na to, aby se prodloužilo doba schválení. Španělsko neposkytlo odpovědající dokumenty. Já se tedy ptám, proč ne? Španělsko nemělo dost času pro to, aby si zhodnotilo své pesticidy. A to je to ten žadatel vlastně, který předložil tuto žádost. A já se tedy vy, a vy mu prostě dáte o rok déle. Já bych ráda věděla, jak vypadají ty detaily, neboť je, eh, tam byla celá řada problémů, právě, které se týkaly tohoto pesticidu. Nejdříve už eh, je zakázán v osmi zemí Evropské unie. Dánsko, Finsko, Irsko, Německo, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Švédsko. A proč? Proč tyto země chlorpyrifos zakázaly? Protože se podívali na ty surové údaje, protože máme celou řadu nezávislých studií, které byly provedeny, jak které ukazují, že tento pesticid je neurotoxický, že to je e, endokrinní perturbátor a tak dále. Takže tři, tyto země raději šly cestou toho, že ho zakázali. A já e, bych byla ráda, kdybychom si udělali analýzu našich vlasů. A takováto analýza byla provedena asi 250 hlasů mladých lidí v Evropě, v šesti evropských zemí to byli lidé. to země jako Německo, ale země jako Německo tento pesticid zakázalo a přesto ve vlasech lidí, kteří tam žijí, se tento pesticid naleze. Takže to je velice alarmující, že v země, kde už se to nepoužívá, eh, tak eh, ve vlasech lidí se tento pesticid prokáže. Proto je tedy třeba eh, se na to zaměřit neboť lidé skutečně momentálně konzumují ovoce a zeleninu, ve které tento pesticid je. A veškeré ty univerzitní studie, které vedly k závěrům, které ukazují, že to, co říká průmysl, že oni vlastně velice minimalizují hodnocení rizika. A opět opakuji, je tady mnoho uh, studií, které ukazují, že tady prostě je z vědeckého hlediska třeba pochybovat o této věci a proto chceme, aby komise tento pesticid zakázala. Podívejme se, co se děje, co chtějí spotřebitelé. Spotřebitelé už nechtějí konzumovat produkty, které mají v sobě pesticidy, protože to má eh, špatný vliv na jejich zdraví, inteligentní, intelektuální schopnosti a tak dále. A co uděláte? Vy vím, to prodloužíte ještě o rok a tvrdíte, že tady minimalizujete rizika. A já se vás tedy ptám, eh, když jsme hovořili o těm předcházích pesticidech, tak e, právě z tohoto důvodu k tomu docházelo. snažili jsme se jich mínit, ne, protože je to nebezpečné. Teď to je ten bod, o kterém jsme hovořili předem. V celé řadě ovoce a zelenin se ty limity snižovaly pro ty rezidua a najednou u oliv, u levého oli se to chtěli navýšit. Takže já si myslím, že vy tady nejdete cestou ochrany zdraví spotřebitelů. Příští rok budou volby. A musím říct, že my jsme velice proevropští a my jsme vždy říkali občanům, že Evropa je bude chránit. Ale když se podíváme na to, jak fungujete vy a EFSA, tak musím říct, že vy ničíte ochranu zdraví spotřebů, které my jsme tady postupně budovali. Vy jste vlastně jakýsi komplicem vedle toho populismu, který tady se rozšiřuje v Evropské unii. Máte odpovědnost, pokud v osmi členských státech tento produkt již byl zakázán, tak prosím použijte zásadu obezřetnosti, pročtete si veškeré aktuální studie, které jsou k dispozici a zakažte tento produkt. V opačném případě musíme říci, že vy pouze podporujete ten velký průmysl, který eh, produkuje tuto, který tedy vyrábí tuto aktivní látku. ale to je naprosto neuvěřitelné. Já si myslím, že byste se skutečně spolčili s tím velkým průmyslem. Pokud říkáte, že ženské státy jsou proti, není to pravda, protože osm členských států tento pesticid již zakázalo. Pan Peričín. Bene, grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Já zcela souhlasím s kolegyní Rivazy. Skutečně upřímně říkám, že tady pro mě to je asi poslední, první a poslední mandát a já nikdy jsem neviděl aplikovat princip obezřetnosti, takže to, co tady je taková mantra našich institucí, já jsem to nikdy v praxi neviděl. A takže pokaždé, když eh, přijdeme s novým tématem, tak eh, když tedy Eh, mají vypršet nějaká povolení, tak nikdy nepracujeme s obezřetností a v podstatě toto má jasné neurotoxické dopady třeba i na vývoj mozku dětí. To říká nejprestižnější eh, magazín a já, je to karcinogenní, v podstatě to i zde my již máme s tím zkušenosti a má to i, se to navíc kumuluje v životním prostředí, jak řekla správně paní Rivazi, a pro EFSA, což je jediný orgán, který je habilitovaný k tomu, aby mohl vydávat vědecké studie, bla, bla, bla, takže v podstatě ještě neskončil toto hodnocení a v klidu zatím komise prodloužila povolení, takže tady podstatě, jak je to tedy s kontrolou <laughs> povolování těchto eh, eh, jedovatých látek a mm, občané tedy mm, nemají o tom vůbec ani eh, mm, tušení. A já tedy připomínám, doufám, že občané nás poslouchají a že vyslechnou tedy že máme další fungicidy, mangoceba, což je další neurotoxická eh, houba, mm, fungicid, který se také používá tedy jako láka na ošetřování, například baránu a podobně, takže přeji všem dobrou chuť. Děkuji. Ještě někdo? Pok- přihlásil, pokud ne, tak dávám slovo zástupkyni komise. Děkuji a děkuji také za jednotlivá vystoupení. My musím reagovat několika vyjádřeními. Já rozhodně nijak nebagatelizuji rizika. Já říkám, tato látka je předmětem revize, revize probíhá a já na ní sama eh, eh, čekám, jakmile bude mít, mít výsledky tohoto přeskumu, bude komisa, eh, komise jednat přiměřeně tomuto. Já rozhodně a komise ani EFSA nemají zájem na tom nějakým způsobem poškozovat ochranu spotřebitelů a bagatelizovat riziko. Toto chci velmi eh, silně odmítnout na Existuje totiž právní rámec, legislativa, je tady princip předběžné opatrnosti, který je možno použít a byl také použit. Tady upozorňuji na výsledek obecných předpisů o potravinách, kde je opatření k bisfenolu A a Nicméně, jak říkám, tady čekáme na výsledky toho přeskumu té revize a na teprve na základě těch budeme postupovat. Paní Rivasi uváděla, že ten, tato látka je zakázána v osmi členských státech. Já si myslím, že správnější by bylo říci, že nejsou povoleny prostředky na ochranu eh, eh, rostlin v těchto členských státech a to je běžný postup, protože pokud zde není tlak eh, kvůli k určitému škou, škůci, tak nejsou uh, povoleny příslušné pesticidy, uh, tedy příslušné uh, látky obsahující pesticidy, třeba že ten pesticid samotný je na evropské úrovni povolen. Takže abych to uzavřela, my zcela budeme navazovat na vědecké stanovisko, jakmile bude vydáno a nijak e, nebagatelizujeme e, riziko a to, co navrhují ehm, poslanci Evropského parlamentu, bude eh, zkoumáno během eh, hodnocení rizik ze strany členských státy a EFSI. Děkuji vám všem, tím končíme dnešní zasedání a budeme pokračovat zítra hlasováním v 9 hodin. Hezký večer.